due commissari sono Possiamo quindi, anche come componenti, ci siamo come numero legale? Possiamo, ok. Buonasera a tutti, possiamo cominciare. Dobré odpoledne, eh, tak rádi bychom začali. budeme mít před sebou poměrně dlouhé zasedání s komplikovaným programem. Ten jsme vám rozeslali 17. listopadu e-mailem. V dokumentaci máte zápis z předchozích zasedání a podrobnosti k tomu máte v infokokobu, který jste také dostali. A já bych nyní rád několik minut věnoval tomu, jak, jakou důležitost budou mít externí, bude mít externí servis Evropské unie v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. A e, je třeba, abychom naléhavě jednu věc vyřídili do dubna 2010. Kolegové e, ze zahraničního výboru si již vyměnili názory s paní Eštnovou a v této souvislosti bych e, vám rád řekl, tak jak jsem již řekl koordinátorům před malou chvíli, že v souvislosti s Lisabonskou smlouvou Eh, jsem se účastnil pracovní večeře s předsedou Buskem a předsedy některých dalších eh, výborů parlamentu, třeba pan Lamasur z rozpočtového, pan Lambertini. Eh, a všechno se to točilo kolem Lisabonské smlouvy. Já jsem tam ústně a později ještě písemně budu chtít zdůraznit roli našeho výboru, která narůstá podle Lisabonské smlouvy. Jak víte, parlamentní výbory eh, získávají nové legislativní pravomoci a eh, parlament také dostává zvýšené pravomoci v oblasti rozpočtové. To znamená, že rozpočet už nebude pouze záležitosti rozpočtového výboru, ale také výboru pro rozpočtovou kontrolu. A proto budeme muset eh, zde reagovat velice rychle, velice pružně, tak jak jsme o tom debatovali na koordinátorech v souvislosti s finančním nařízením. Další velmi důležitý aspekt, důležitý z hlediska institucionálního a politického, je ten, že by mělo být možné, a je to vlastně právo našeho výboru, kontrolovat všechny orgány a instituce, které budou vznikat podle Lisabonské smlouvy. To se týká třeba eh, externí diplomatické služby a kanceláře vysoké představitelky pro zahraniční politiku. A také eh, samozřejmě se to bude týkat úřadu prezidenta Evropské. To jsou věci, o níž musíme neprodleně zahájit debatu, poněvadž k této věci bude nutná interinstitucionální dohoda. Je tedy eh, nezbytné, abychom se k tomuto vyjádřovali hned od samého začátku, poněvadž náš výbor zde bude sehrávat velmi významnou roli. To je podle 11. článku Lisabonské smlouvy. podle které finanční nařízení také stanoví pravidla pro kontroly, finanční dozor nad eh, fungováním rady. Čili od příštího týdne budu mít tedy za úkol, abych předsedu Buska a konferenci předsedů informoval o tom, jak se stavíme v tomto výboru k těmto zásadním bodům. Než se pustíme do vlastního programu, chtěl bych říci, že v 6 hodin 30, to znamená na konci našeho zasedání, se pořádá koktejl, eh, poněvadž je to naše poslední odpolední zasedání před Vánocemi, takže si budeme moci předem popřát eh, k Vánocům a také k Novému roku. K bod číslo 5 našeho programu eh, budeme zde mít, eh, přivítáme tedy nového asistenta našeho sekretariátu a eh, bude to paní Jacqueline van der Hofstadt a potom paní Mary Morgan. Tak a pak se dostaneme tedy, dostáváme se de facto už k udělení absolutoria eh, část 3 Všeobecného rozpočtu komise a paní Kerstin Kalilajt dostane slovo. Mr. Chairman, honorable members of the budget... Vážený pane předsedo, vážení členové, pane komisaři, dovolte mi, abych vám představila několik základních bodů auditu financování kapitoly 6. V roce 2008 jsme vydali na tuto kohezní politiku 36,6 miliard euro, 24,8 miliard byly náhrady členským státům. Pouze několik náhrad bylo převedeno z rozpočtového roku 2008 na období 2007 až 2013. Tato kapitola výroční zprávy tedy připomíná výdaje z programovacího období 2000 až 2006. Soud se zabýval zejména legalitou a pravidelností eh, plateb za období v roce 2008 a také systémy členských států, které se týkají eh, eh, dobývání pohledávek a finanční nápravy. Zabývali jsme se také dohledem komise. Zabývali jsme se také čerpáním v období 2000 až 2006. 57% projektů bylo bez problémů, došlo tedy k správným úhradám a nebyly tam žádné problémy s souladem. V roce 2007 bylo toto procento 46%. 43% projektů ovšem vykazovalo chyby. 42% všech problémů byly problémy kvantifikovatelné. Na základě těchto problémů si je eh, soud eh, značně jistý v tom, že chyba může být maximálně ve, výšky, ve výši 11%. To by neměl být přímý finanční dopad, je to pouze jeden z indikátorů. Jedná se o množství plateb, které byly předmětem závažné chyby, eh, zejména pokud se zabýváme podmínkami pro platby hlavní částí překlad, před eh, odhadované eh, míry problémů se eh, dá odvodit od chyb spočívajících v nárokovatelnosti daných plateb. 41 chyb se právě týkalo takovéto, takovýchto chyb. Týkalo se to například otázek Eh, výběrových řízení, které nemají nárok na proplacení. Až 80 odhadované chybovosti je v této oblasti. V roce 2008 jsme konstatovali zvýšené riziko Eh, hlášených projektů, které neměly nárok na úhradu. V ERDF některé pro, eh, programy již byly financovány eh, národními fondy a tím docházelo k vytváření dodatečných výdajů. Tyto fondy nebyly předmětem dodatečné ex ante kontroly z, na úrovni vnitrostátní. Soud tedy konstatoval, že tyto projekty mají větší pravděpodobnost výskytu chyb v období 2000 až 2006, vzhledem k tomu, že toto období již eh, skončilo, eh, národní úřady mají, jsou pod větším tlakem, eh, pokud jde o kontrol těchto projektů. Pokud jde o zpracování chyb a poskytování zpráv o nápravách, nejdůležitější je vyfiltrovat ty eh, úhrady, které nebyly správně, ať již byly zjištěny na vnitrostátní nebo na evropské úrovni. Soud dospěl k závěru, že ty systémy ve většině případů alespoň částečně fungují dobře. Dohled komise, to je druhá úroveň kontroly. Zde máme konečně informace týkající se nového programovacího období. Pro období 2007 až 2013 se komise zaměřila v dohledu na eh, předcházením chybám v úhradách bez schválení ze strany komise členské státy nemohou se spoléhat na prozatímní platby. Soud také poukázal na to, že je potřeba dodržovat nutné lhuty, nicméně období 2007 až 2013, respektive tyto projekty jsou již ve fázi implementace a výdaje již byly poskytnuty komisi ještě předtím, než byly schváleny kontrolní systémy. Je pravda, že nemůžeme poskytnout platby před schválením, nicméně Vždy je potřeba nejprve vyčkat na schválení v době schválování, tedy eh, v době eh, vypsání. Co tedy soud doporučuje? Soud doporučuje, aby se komise soustředila na poskytování eh, základních pravidel členským státům, podle kterých je možné vyhnout se chybám. Dále soud doporučuje komisi, aby zajistila lepší systémy, které budou znamenat, že eh, dojde k lepšímu vymáhání prostředků, dále se snažíme předcházet rizikám a důležité je také mít jasně stanovená pravidla a korektivní mechanismy pro operační programy v případě že došlo k chybám, tak aby k těmto chybám nedocházelo v budoucnosti. V případě, že toto nepovede ke zásadnímu snížení chybovosti, komise a další zákonádáci, včetně tohoto parlamentu, mohou v procesu revize evropského rozpočtu zvážit, zda by neměla být program pro eh, výdaje v kohezní oblasti být změněny. Děkuji. Děkuji. Eh, nyní pan eh, Samecký za regionální politika a pan eh, Špidla v komisi zodpovědný za sociální věci. Kdo z vás dvou pánové si přeje promluvit jako první? Pane předsedo, pane předsedo rady, vážení členové účetního dvora. Já bych především chtěl poděkovat eh, paní Kaulaj za tuto prezentaci. Eh, komise se samozřejmě hlásí ke svým zodpovědnostem, bere velice vážně, pokud se týče zprávy rozpočtu. Eh, v únoru 2008 jsme se zavázali vůči Kokobu, že posílíme dohled nad strukturální činnosti A naše kontrola začala produkovat pozitivní výsledky. Ve zprávě z října 2009 bylo řečeno, že pokud se týče finančních eh, náprav, komise, komise se podařilo získat zpět 911 milionů eur, a to se týká záležitostí až do minulého týdne. A dohromady je to 1,5 miliardy za rok 2008. A to znamená, že celkem za celé období je to téměř 2,5 miliardy eur a vidíte to také zde na plátně. Je to velký vzrůst vzhledem k těm 1,3 miliardám v letech 2006 a 7 před přijetím ačního plánu. Dalších 1,2 miliardy, eh, na tom se teprve pracuje na nápravných opatřeních. Pokud se týče strategie a strukturálních fondů, naše DG nadále usilovně pracují na snižování chybovosti akční plán eh, dosud eh, nemůže vyhodnit z hlediska viditelného dopadu. Na to si budeme muset počkat. 11% eh, to je samozřejmě příliš mnoho, ale máme znaky zlepšení. Výbor říká, že 57% produktu, projektu je bez chyb, což je zlepšení, kdy to bylo v roce 2007 46. Eh, zdá se, že chyb, jejich absolutní počet se zmenšuje a se, se koncentruje pouze do některých programů, do menšího počtu programů. Co lze dále dělat? Za prvé jsme si vědomi koncentrace chyb a zaměřujeme svůj dozor na programy a na členské země, eh, kde je chyb nejvíce. Na základě analýzy chyby se nejčastěji objevují v Puli a v Kalabrii v Itálii a určitých programů ve Španělsku, zatímco v některých eh, programů v rámci Interregu jsou také slabiny. Ve všech příkladech jsme zasáhli okamžitě, jakmile jsme chyby zjistili. A dá se říci, že komise se velice zabývá eh, nálezy soudního dvora. Chtěl bych vyjasnit častý omyl nesrovnalosti nejsou to též jako podvody. Já mohu s uspokojením říci, že se nikde nevyšl, nenastaly případy podezření na podvod v roce 2008, ale to nestačí. Eh, my máme nulovou toleranci vůči podvodům. Dále máme aktivní strategii pro eh, uzavírání programů eh, leta 2000 až 2006 tato strategie je efektivní a komise brzy předloží zprávu, která ukáže, že eh, riziko eh, chyby eh, v letech 91, 90 až 94 je pouze jednociferné vyjádřeno v procentech. To ukazuje, že náš systém výrazně snížil reziduální chybovost eh, ve srovnání s předchozím obdobím. V letech 2000 a 2006 také budeme posuzovat eh, chybovost a budeme přitom spolupracovat s účetním dvorem. Za třetí, zajišťujeme eh, hladký náběh období 7 až 13. Spolu s členskými státy investujeme do toho, aby hned od počátku byly naše kontrolní systémy efektivní. Používáme podobnou metodiku jako účetní dvůr a nyní finalizujeme eh, kontrolní systém na leta 7 až 13. Eh, předběžně lze říci, že posílené eh, kontrolní mechanismy z, fungují. Zdá se, že chybovost bude menší než 5% tam, kde již máme data. A za čtvrté, eh, snažíme se, aby eh, roční souhrny byly nástrojem pro řízení finanční. Eh, my jsme už v říjnu vyzvali členské země, aby s námi v tomto spolupracovali revize finančního nařízení v roce 2010 umožní posílit právní základ pro každoroční souhrny a posílit tedy zodpovědnost na straně členských zemí. A v roce 2009 jsme se pokusili o simplifikaci a více vám o tom řekne pan komisař Špidla. Já zcela souhlasím s doporučením účetního dvora v příslušné výroční zprávě, na jež implementaci již pracujeme. Už jsme zahájili fungování všech nezbytných nástrojů na, nápravné, na nápravu chyb a tak dále. Myslíme si, že se vývoj ubírá správným směrem a budeme pokračovat v práci až do nabití úplného efektu ze strany těchto nástrojů. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za možnost eh, vystoupit eh, před výborem. Můj eh, kolega, pan komisař Samecký, shrnul hlavní, hlavní linie a hlavní body Eh, situace a dovolte mi a reakce komise a dovolte mi tedy, abych eh, se velmi stručně vyjádřil, soustředil spíše na Evropský sociální fond. Jak víte dobře, komise předložila akční plán, jehož cílem je zlepšit dohled nad sdíleným řízením našich finančních prostředků. Tento plán byl přijat proto, aby zohlednil připomínky vašeho výboru. Prostřednictvím tohoto plánu jsme se rovněž zavázali k tomu, že zajistíme, aby politika pozastavení plateb a finančních oprav byla přísnější. S uspokojením tedy shledávám, že účetní dvůr ve své poslední zprávě za rok 2008 popisuje navýšení jak u pozastavených plateb, tak i u oprav. Můj kolega Samecký vás právě informoval o tom, že komise v této politice pokračovala i v roce 2009 a seznámil vás se získanými výsledky. Domnívám se, že pokud jde o Evropský sociální fond, došlo v porovnání s minulými eh, výročními zprávami k pozitivním změnám. Například Soudní dvůr odhalil ve 49 eh, projektech, ve kterých byl proveden audit, pouze 9 chyb. Z nich 4 chyby považuje Soudní dvůr za vyčíslitelné, a to s finančním dopadem. Proto se domnívám, že rizikové programy a členské státy jsou ve výročních zprávách o činnosti generálních ředitelů posuzovány správně a cíleně. Nicméně je jasné, že celková četnost chyb, kterou zjistil Soudní dvůr, zůstává problémem. Konečným cílem akčního plánu je tuto četnost snížit a můj kolega vám vyjmenoval činnosti, které provádíme, abychom dosáhli zmíněného cíle. Jsem si jist, že na období 2007 a 2013 máme k dispozici posílený právní rámec, který nám umožňuje vykonávat naši práci ještě lépe. Dvě z hlavních preventivních ustanovení tohoto nového rámce se týkají schvalování předem, ex ante, a to jak u kontrolních systémů členských států, tak u strategií národních auditů pro každý program. V roce 2008 a 2009 vyvinuli útvary komise velké úsilí, aby byl tento preventivní přístup zaveden správně. Komise rovněž zamýšlí odpovědět na požadavek zjednodušovat s rozvahou, o nějž usiluje soudní dvůr. Právě s ohledem na tento cíl komise i nadále uplatňovala v období 2007 a 2013 zjednodušený finanční rámec, pokud jde o příjemce a administrativu. Aby bylo možné bojovat s častými chybami v této oblasti, existovala možnost doložit nepřímé náklady na základě paušálu pro Evropský sociální fond od samého počátku programového období. S potěšením oznamuji, že téměř všechny členské státy souhlasily s návrhem komise zavést toto zjednodušení. Doufám tak, že to bude i v případě nových možností účetního zjednodušení, které bude rozšířeno na přímé náklady jak Evropského sociálního fondu, tak EFRR. Tyto možnosti jsou umožněny změnami nařízení, nařízení přijatými v roce 2009. Pokud jde o provádění těchto ustanovení, práce pokračují ve spolupráci s odborníky členských států. V případě návrhu komise týkajícího se změn obecného nařízení, o němž právě jedná, se jedná v Radě a v parlamentu, se domníváme, že jsme v tomto případě došli takřka na hranici toho, co je možné zjednodušit, aniž bychom spochybnili základ rámce pro řízení na období 2007-2013. I když samozřejmě pokrok je stále ještě možný. Práce Evropského sociálního fondu probíhá od konce roku 2008 v rámci významné sociální krize. Pomoc, kterou Evropský sociální fond poskytuje ohroženým skupinám, zejména těm, kteří ztratili práci, je dobrou ukázkou úlohy našeho nástroje, který je nepřehlednutelným symbolem sociální a solidární Evropy. Jedním z úkolů pro řízení nástrojů musí být účinná solidarita. A právě z tohoto důvodu se domnívám, že se v následujících měsících musíme důkladně zamyslet nad budoucí organizací provádění sdíleného řízení. Domnívám se, že mezi důležité prvky této diskuze patří jak posílení vztahu mezi Evropskou strategií pro zaměstnanost a Evropským sociálním fondem, tak i lepší zhodnocení konkrétních výsledků dosažených ve prospěch našich spoluobčanů. Dámy a pánové, jsem připraven zodpovědět na dotazy, které mi položíte. Grazie commissario Spidla. Do la parola all'onorevole Liberaschi che è il relatore per il discarico del 2008. Prego. Slovo má pan zpravodaj Děkuji vám, pane předsedo. Já bych si dovolil eh, takovou krátkou poznámku. Je to naposledy, když se setkáváme s našimi skvělými dvěma eh, komisaři, takže máme poslední šanci dozvědět se, jak eh, tomu ve skutečnosti je s tou realitou záležitostí eh, v uplynulých letech. Dámy a pánové, komisaři, eh, otázka je, proč vlastně máme tolik takovou chybovost. Je tam 47% v EDF, 42% v kohezi. V podstatě to znamená, že zhruba každá druhá platba vychazuje chyby. A jestliže je to tolik, jak si můžeme být jistí, že těch 11%, to číslo, které uvádíte, je opravdu správné, pokud se týče velikosti finančních dopadů. Eh, to Dále máme tedy v odstavci 17, to 43%. Mohu se, mohu položit všechny otázky najednou nebo postupně? Chi vuole rispondere dei commissari, prego. Který z komisařů by rád odpověděl? Chybovost zjištěná ve zprávě Evropského účetního dvora eh, se snižuje. Snížila se oproti předchozím rokům. Domnívám se, že toto je konstatování faktu a vykazujeme tady pozitivní trend. Proč je to tak vysoké? No, to je dáno tím, že ty operace, které se provádějí v rámci strukturálních fondů a fondů soudržnosti, jsou dosti složité, komplexní a zahrnují celou řadu koncových příjemců a také eh, celou řadu institucí. Proto je možné, že v tomto řetězci různých operací, různých subjektů eh, může dojít k tomu, že eh, někteří jednotlivci nebo některé instituce se dopustí určitých chyb. Dobrá, a moje druhá otázka. Pro rok 2006 tam máme 12% chybovost, to znamená 4 miliardy eur. Pro rok 2007 11%, což odpovídá 5 miliardám eur. Eh, jaká je částka, která odpovídá těm 11% za rok 2008? Je to 2,7 nebo 4 miliard? a je správné tyto částky sčítat, čímž tedy dospějeme k celkovému údaji za poslední tři roky. To znamená, je to dohromady 12 miliard, 14 miliard. Je to správné číslo? Je to možné takto říct za ty tři roky souhrně? No, nemohu souhlasit s touto interpretací, že chybovost v roce 2006, 7 a 8 Eh, znamená tolik a tolik peněz konkrétně. Pokud jde o číslo za rok 2008, těch 11% a 11% chybovost je výsledkem uplatnění metodiky používané eh, účetním dvorem. Komise se není vědomá nebo nezná detailní parametry této metodiky, ale já nechci tuto metodiku spochybňovat, to bych rád zúraznil. Já ji nespochybňuji. Těch 11% to je odhad Eh, rizika chybovosti v platbách, v strukturální politice. Eh, jsou to platby provedené komisí v roce 2008. Toto je tedy obrázek situace, Eh, který eh, se vytvořil účetní dvůr eh, v době, kdy byly prováděny audity. Ale toto číslo nemůžeme vztáhnout na výpočet finančních korekcí za rok 2008. Finanční korekce nebudou představovat 11 z celkové hodnoty plateb v roce 2008. Jak jsem již vysvětlil, vzhledem k různým procedurálním krokům a opatřením se v příštích letech některé z těchto chyb vysvětlí, některé z těch výdajů budou eh, nahrazeny. To znamená, že konečná míra korekcí v roce 2008 bude pravděpodobně mnohem nižší než těch uváděných 11 Děkuji, pane komisaři. Třetí otázka by mohla znít, kolik prostředků bylo eh, získáno zpět na konci roku 2008 poněvadž akční plán předpokládal zpětné získání prostředků za leta 2000 až 2006 a někdy to šlo až zpátky do roku 99. A ze kterých zemí byly ty eh, vrácené prostředky podstatné eh, ve svém eh, kvantitativně tedy. A kolik by se mělo získat zpátky po tom období 2000 až 2006? Eh, Já bych musel tady opakovat čísla, které jsme měli v tabulce, čili celkem eh, ty finanční korekce z EDF, ESF a z kohezního fondu eh, v letech 2006 až 2007 to bylo 1,3 miliardy eur. A zatím tedy za období 2008 až 2009 máme celkem 2,47 miliardy v současném okamžiku. A jak jsem řekl, eh, očekáváme ještě další a tam ta částka se odhaduje na 1,2 miliardy, což by eh, celkem za leta 2008 až 2009 eh, mělo být někde v oblasti 3,7 miliardy eur. Pokud se týče prostředků získaných podle zemí, tak data ukazují, že členské země, eh, u kterých byly největší tyto zpětně získané prostředky eh, z let 2000 až 2006, to bylo Španělsko, Itálie, a Řecko. Ano, tak to je. Thank you very much and... Děkuji vám. A pokud dovolíte, pane předsedo, ještě jedna otázka. My jsme od vás získali písemné odpovědi. Například se říká Španělsko a výzkum 224,8 eur. Eh, to nás zase tolik nebolí, ale my se bavíme o miliardách a pokud jsem tomu rozuměl správně, tak by to mělo být 3,7 miliardy nebo milionů. No, obojí je hodně. Ale každopádně, jakého pokroku bylo dosaženo v oblasti sledování eh, výdajů na externí akce? Poněvadž my jsme do jisté míry příjemně překvapeni, že dříve eh, jsme měli chybou 70% a nyní jsme na 45%. Čili tady se podařilo dosáhnout velkého pokroku. Jak je to možné? Jak se to podařilo? Děkuji. Prego. Prosím, Ta tabulka, kterou jsme poskytli v písemné odpovědi, tak tam jsou ta čísla v milionech. Jestli tam tedy je 3,9, jako to mluvil pan zpravodaj, tak se jedná o 3,9 miliard. Pokud jde o eter, externí akce, tak tam nejsem si nejsem jistý, jestli jsem správně pochopil otázku. To je to portfolio, které se týká ostatních komisařů a já na tuto otázku nemohu odpovědět. Externí akce to nespadá do mého portfolia. Děkuji, já chápu, že to není vaše portfolio, ale doufám, že máte aspoň představu o tom, jak citlivá je tato oblast. Dovolte nyní tedy, pane předsedo, aby otázky mohli položit ještě ostatní kolegové a kolegyně. Do la parola all'onorevole Chassi Markakis. Pan Chassi tak Markakis, prosím. Děkuji. Já bych se všeho nejdříve chtěl poděkovat eh, komisařům za to, že zde jsou a chtěl bych také poděkovat a pochválit všechny za to, že se tato čísla zlepšila. To se týká zejména eh, oblasti příslušnosti pana komisaře Špidle. Eh, je patrné, že to, co říkal pan, eh, to, co říkal účetní eh, dvůr, tak eh, zde opravdu se vychází z té metodologie toho semaforu, tedy těch jednotlivých barev. Myslím si, že vaše analýzy jsou dlouhodobé, zatímco Evropský účetní dvůr dělá pouze náhodné zkoušky náhodné testy, ale rozdíly v číslech mohou vycházet například z toho, že používáte různou metodiku. Ty čísla eh, se mohou tedy vysvětlovat například tím, že vy postupujete způsobem A, zatímco Evropský účetní dvůr eh, postupuje způsobem B. Jestliže tedy mluvíte o 0,11% eh, případů, kdy je podezření na podvod, tak mluvíme o 750 milionech euro, což je pořád značná částka. Já si myslím, že bychom se měli bavit tedy o metodologii, jakou zjišťujeme tato čísla. Eh, ale my v prvé řadě tedy potřebujeme společnou metodologii a potom budeme moci ukázat prstem na ty, kteří opravdu eh, se o podvody pokoušejí nebo se jich dopouštějí. Evropský účetní dvůr to již dělá, eh, parlament to dělá a komise se zatím příliš eh, k tomu eh, neodvažuje. Já si myslím, že pouze tam, kde budeme jasně moci identifikovat, kdo udělal chybu, tak tam teprve budeme moci opravdu začít jasně zlepšovat situaci. A já bych se tedy chtěl zeptat, v jakém horizontu počítáte s tím, že bychom mohli vypracovat společnou metodologii? Pane Samecky, vy jste zde zmínil ty každoroční souhrná čísla. A také jsme slyšeli, že to nestačí. Před měsícem jsme měli slyšení, kde se jasně prokázalo, že dopad těchto každoročních souhrných čísel je velmi eh, eh, minimální. Kdy můžeme počítat s tím, že komise bude ještě více tlačit na členské státy, aby národní eh, prohlášení byla skutečně podepsána? Příkladem jde Nizozemsko a já se ptám, kdy myslíte, že eh, budou následovat i ostatní státy. Kdy myslíte, že by bylo možné udělat například v nějakém menším regionu, například v Německu, udělat testovací fázi, kde by se opravdu pracovalo se společnou metodologií a že by na tom mohly spolupracovat také regionální nebo státní úřady? Sársko bych rád nabídnul jako region, který je přehledný a kde by se takovéto testování mohlo odehrát. Je tam jeden milion obyvatel. Z rozpočtu pana komisaře Sameckého tam jde poměrně hodně prostředků, takže by to opravdu stálo za vyzkoušení. Otázka na pana Špidlu. Některé problémy byly v oblasti, za, který, za které jste zodpovědní. Eh, ve Švédsku málo problémů, ale v Belgii těch problémů bylo hodně. Například ve Valonsku, v Enonu. Tam je projekt, který jste měl na starosti. Moje konkrétní otázka, jak s takovýmto konkrétním příkladem na, zacházíte, co dělá vaše, eh, dělají vaše služby pro to, aby nedocházelo k tomu, že prostředky jsou vynaloženy na jiné eh, věci, než na co byly určeny, nebo že dokonce dochází ke eh, špatnému využívání. Komise, prosím. Well, um, I think that the... Myslím, že postulát toho, abychom měli případně společnou metodiku, tak to je jistě platná připomínka a velice rádi budeme spolupracovat s účetním dvorem na co největším připlížení nebo úplném sladění a sjednocení těch obou systémů. Zejména bych rád využil této příležitosti abych vyjádřil naše naději, že bude možné zapojit Evropský účetní dvůr také do něčeho, co hodláme dokončit příští rok. Konkrétně jde vzorkové vyhodnocení výdajů souvisejících s obdobím 2007 až 2013 a chceme ověřit, zda tento nový mechanismus který byl zaveden, eh, funguje či nikoli. Doufáme samozřejmě v jeho dobré fungování, ale bychom, byli bychom velmi rádi, kdyby se Evropský účetní dvůr do toho společně s námi zapojil. Pokud je o možnost eh, konkrétně ukázat prstem na eh, konkrétní vyniky, do jisté míry to již uplatňujeme. Já jsem již jmenoval některé země a regiony, ve svém veřejném vystoupení, takže nemám eh, nic proti tomu eh, tento postup eh, uplatňovat i v širším měřítku, pokud si to přejete. A konečně bych rád ujistil vaše váš výbor, že generální ředitelství pro regionální politiku učinilo maximum pro to, aby se zlepšily výsledky členských zemí v oblasti řízení a kontroly. Generální ředitelství uspořádalo celou řadu školení pro řídící orgány a jiné eh, orgány zapojené do finančních transferů, finančních převodů těch prostředků. Eh, také jsme vydali celou řadu pokynů, instrukcí a jiných relevantních informací které by měly přinést lepší informovanost a lepší pochopení pravidel ze strany členských zemí na různých úrovních zprávy. Také eh, naše generální ředitelství organizovalo školení pro eh, příslušná pracoviště a v tom se bude pokračovat. tak, aby Informace o osvědčených postupech byly k dispozici všem, kdo mají co dočinění s řízením strukturálních se zprávou prostředků ze strukturálních fondů. Komisar Špidla, vůle intervenile. Pan komisar Špidla. Vážený pane poslanče, zmínil jste se o projektu ANO. Eh, obecně, bych, eh, obecně chci konstatovat, že eh, kvantifikovatelné chyby pro toto pro zjištěné e, účetním dvorem e, v oblasti Evropského sociálního fondu celkově dosáhly sumy 170 tisíc euro. Případ, belgický případ je z nich největší, je to 88 e, tisíc euro a byl způsoben, chyba byla způsobena tím, že Eh, evropské peníze v rámci projektu byly použity na činnosti, které s projektem nesouvisely. Tato věc byla zjištěna, eh, zahájili jsme příslušný proces eh, s belgickou stranou a mohu konstatovat, že tato suma již byla korigována. Před několika dny byl případ uzavřen. Čili těchto 88 tisíc bylo eh, eh, korigováno a případ je uzavřen, peníze nejsou ztraceny. Protože se jednalo o systémovou chybu, eh, provedli jsme pochopitelně školení evropských, belgických autorit stejně tak jako nositelů projektu, aby se už příště tato chyba neopakovala. Gerbrandy. voorzitter. Ehm, draagvlak voor Europa is... Děkuji, pane předsedo. Nizozemsko nepatří mezi země, které by oplývalo podporou pro Evropu, musím eh, říci. Pokud se tedy podíváme na čísla týkající se eh, fondu soudržnosti, Chtěl bych se zeptat komisařů, zda členské státy, které se dopustí chyby, jsou, chyb jsou pořád ty stejné. Není v takovém případě možné, aby komise na tyto člán, členské státy tlačila více, aby dělali tyto státy méně chyb? Ptám se, jaké možnosti komisař vidí v té oblasti, jak zatlačit na tyto členské státy, například pozdržet platby. Za druhé, chtěl bych se zeptat na způsob, jakým se zaměřujeme na tyto fondy. My eh, často mluvíme o tě těchto fondů a o cílech, které tyto fondy dosahují. Pokud jde o dosahování cílů kohezní politiky, jak jsou tyto fondy tedy úspěšné? Začnu tou první otázkou. Zda je tedy možné vytvářet na členské státy více tlaku a využít tedy další nástroje, které by vedly k větší disciplíně na straně členských států. Musím říci, že jsme váža, vázáni finančními předpisy, finančními nařízeními a nemůžeme tedy udělat nic jiného, než to, co je v rámci eh, pr- právního rámce. Pokud nemáme tedy věcně podklady o tom, že existují některé věci, které je možné v rámci, finanční, v rámci eh, nařízení řešit, tak prostě takové kroky udělat nemůžeme. My musíme zajistit eh, soulad s právem ve všech eh, Eh, ve všech oblastech a pokud jde tedy možnost o vytváření dalšího tlaku nad rámec toho, co obecně děláme, tak to je velmi obtížné. Pokud jde o účinnost, to je určitě důležitá otázka a ospravedlnitelná otázka. Myslím si ovšem, že tato otázka jde za, za hranice zákonnosti a řádnosti financování. Šestá Evropská konference zabýva, se zabývala, která se zabývá hodnocením strukturálních fondů, diskutovala o těchto tématech a také o potřebě zvýšit účinnost aplikace prostředků z evropských fondů v jednotlivých státech a regionech. Pokud jde o tyto věci, tak v prvé řadě potřebujeme znát více informací o tom, jak strukturální, respektive jak tyto fondy fungují v praxi a na základě toho, respektive, a toto můžeme udělat pouze v, pře- v případě, že máme měřitelné ukazatele. Já během svých posledních týdnů a měsíců jakožto komisař budu navrhovat některé konkrétní kroky, které by v budoucnosti měly být podniknuty a které snad povedou k tomu, že politika bude více orientována na výkonnost, tedy na konkrétní dopady, na výsledky. Myslím si, že bychom ale také měli eh, pochválit eh, zlepšení, které v oblasti účinnosti došlo. Je tedy důležité soustředit se opravdu na to, čeho chceme ve skutečnosti dosáhnout. Grazie. Děkuji. Pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Moje první slova budou slova díků na adresu obou pánů komisařů za jejich vysvětlení, což navazuje na to, což nám indikovala předseda komise pan Kalas. Věci tady se hýbou správným směrem. A chci také říct si zastupcům účetního dvora, kolik si ceníme e, zprávy účetního dvora, které vynikajícím základem pro naši práci. A dovolte mi několik poznámek. Za prvé, nedošlo k podvodům. To si myslím, že je důležité říci. Kladli jsme komisařům tuto otázku, jejich odpověď je jasná. K podvodům nedošlo, to je důležité. Pokud je o chyby, Musím říct se komise, jako že když Evropský účetní dvůr eh, píše, že velká, velký počet chyb souvisí se složitostí nařízení, komise reaguje v odstavci 1.37, je to strana 31 francouzské verze, že to je chyba zákonodárce. Já bych vám rád řekl, že v této záležitosti je komise spolu zodpovědná za produkování složitosti. Je třeba, abychom si všichni společně byli dobře vědomi toho, že ta, eh, tu složitost už nesmíme dále vytvářet. To znamená, nevolejte, že to je chyba rady nebo parlamentu, to se budeme hádat mezi sebou. Je třeba si říci, že třeba zjednodušit věci, přestat s tou věčnou složitostí v evropských věcech, protože občané to mají dost. Je celá řada sektorů, konkrétně například výzkum, budeme o tom Um, hovořit um, s panem komisařem o problémy s nevýzkumnými středisky. Evropská unie začíná být nepopulární kvůli té složitosti. Tak to je jedna věc. A další věc, ta 11% chybovost. Um, už je to celá řada výměn, které jsme měli. A já nikdy nechápu, zda eh, je to procento peněz, o které jsme přišli, nebo zda to je procento chyb. Mohl by nám jeden z komisařů říci, zda došlo ke ztrátě prostředků, to má cirka 11% z toho základu, to znamená cirka 2 miliardy eur nebo 2,7 miliardy, anebo zda je to procento chybovosti. Já si myslím, že toto je třeba objasnit. A pokud vyjdeme z věty účetního dvora, když si přečteme, tak máme dojem, že jde o ztracené peníze. A to mě vede k tomu, abych učinil určitý návrh, pane předsedo. Možná eh, Evropský účetní dvůr či komisaři by nám mohli říct, zda by bylo možné vypracovat zvláštní zprávu o celém finančním období 2000 až 2006, programovacím období, tak abychom věděli za toto globální období, o kolik prostředků jsme přišli při zohlednění finančních korekcí, které provedla komise a členské země. Bylo by to možné? Já jsem eh, vyrozuměl z té diskuse, že je problém s tou jednoletostí, eh, k tomu je účetní dvůr vázán ze smlouvy, teda by to k tomu přistupoval na, na bázi jednoho roku, ale pokud bychom zavedli víceletý přístup, možná ta výsledná ztráta tedy by nebyla tak velká, protože část těch prostředků se získává zpět později. Eh, k Evropskému sociálnímu fondu. Tady Mám konkrétní otázku na pana komisaře Špidlu. Eh, hovořilo se tady, nebo byla tady otázka, sdělte nám eh, počet chyb. Eh, těch chyb je velmi málo. A mě trošku mrzí, to je na adresu EUD, v tom vašem stanovisku ohledně, nebo výroku ohledně soudržnosti, hovoříte, že u soudržnosti je výrazná chybovost, a možná byste měli dát stranou sociální fond. Udělali jste to pro zemědělství. Řekli jste, zemědělství, kromě eh, rozvoje venkova, eh, není příliš tím zasaženo. Já si myslím, že u té eh, soudržnosti, u sociálního fondu bychom měli postupovat stejně. Dále, u soudržnosti kromě Evropského sociálního fondu máme dojem, že dochází ke koncentraci chyb v takovém smyslu, že buď to je množství drobných chyb, anebo naopak jsou to chyby velmi závažné, velké. Já se tady kladu otázku těch 11 Těch 11%, to jsou chyby jako 8, 9, 12, 13, anebo 0,5, eh, 0,6 a potom chyby 100%. Protože pokud máme eh, několik posujedoucích chyb 100%, eh, zejména u způsobilosti, nárokovatelnosti nákladů, tak bychom si měli klást otázku, zda v těch členských zemích nejsou nějaké vrcholné orgány, které dávají politické instrukce, které vlastně to vyvolávají, tuto situaci protože ta stoprocentní chybovost, to je závažné. Čili tady ten problém eh, koncentrace chyb. Eh, na jedné straně tady máme eh, chyby, které jsou výrazně koncentrovány a jak bychom to mohli extrapolovat do takového toho nějakého konstatování. Tolik tedy moje úvahy, moje připomínky, pane předsedo, děkuji. Prosím. Pokud se týče složitosti řízení a tedy pravidel platných pro řízení a kontrolu, složitost těchto pravidel pro řízení se tak nějak nashromáždila za nějaký čas a je to de facto zřejmě výsledek úsilí o to, aby Eh, ty předpisy byly co nejpřesnější. Ze zkušeností se dá říci, že eh, detailní přesnost předpisů nás ovšem nechrání před chybami. Z tohoto důvodu jsme v několika minulých měsících eh, se pokoušeli o zjednodušení těchto pravidel, a bylo to také z podnětu ekonomické recese a finanční krize. Komise přijala dva návrhy na zjednodušení pravidel pro strukturální fondy. Jedno už platí a druhé ustanovení o tom teď momentálně jednáme s parlamentem. V obou případech bylo cílem zjednodušit postupy a pravidla pro řízení strukturálních fondů. Co se týče posuzování faktických chyb v období 2000 až 2006, Zpráva speciálně zaměřená na toto téma by byla určitě velmi cená a oddělní komise by eh, jistě rádi spolupracovali na vypracování takovéto zprávy. A samozřejmě bylo by vhodné eh, ji vypracovat až po uzavření všech těch eh, ze všech těchto programů a samozřejmě vítáme případnou spolupráci s e, účetního dvora. Pokud se týče chybovosti a co vlastně znamená to číslo 11%, já už jsem se pokusil e, vám vysvětlit, jak to vidím a možná, že nejlepší by bylo, kdybychom tady požádali zástupce účetního dvora, aby nám vysvětlili, jak to přesně je, z čeho se vlastně skládají a vypočítávají tyto míry chybovosti. Děkuji. Děkuji, pan komisař Špět. Dovolte mi, abych se eh, do, na, ně, na několika případech eh, dotkl eh, oné zásadní otázky, zda suma, kterou vyčíslíme statisticky prostřednictvím množství chyb, znamená ztrátu. Eh, myslím si, že jak eh, účetní dvůr, tak eh, oba dva komisaři jsme se jasně vyjádřili, že nebyla indikovaná žádná defraudace v období, čili otázka je položena druhá otázka, zda tato suma znamená ztrátu. Zmiňoval jsem se o belgickém případu, kde jsem konstatoval, že 88 tisíc euro bylo zcela korigováno a vráceno ke správnému užití do eh, evropského rozpočtu. Čili nejedná se o ztrátu. Druhý případ, který bych chtěl uvést, protože je druhý případ, který byl eh, jeden z větších v rámci Evropského sociálního fondu, je to případ z Francie, kde došlo eh, k tomu, že jednalo se o částku 73 tisíc euro a šlo, došlo k tomu, že Eh, vlivem chyb nebo respektive jiného koncept, jiné koncepce informačního systému byl, byly chybně eh, účtován, bylo chybně účtováno kofinancování. Protože systém v průběhu několika měsíců vstoupil do další fáze, tato chyba byla automaticky korigována. To znamená, v reálu nedošlo vůbec ke ztrátě ale přesto to byla vyčíslitelná chyba. To znamená, nemůžeme vztáhnout tu sumu na ztrátu tak, jak by eh, někdy bylo možné, možno dedukovat. Samozřejmě nelze vyloučit, že některá z těchto částí nemůže znamenat eh, čistou ztrátu, ale tento fakt můžeme konstatovat v podstatě v závěru až při eh, konečné účetní uzávěrce. Pokud jde o otázku, kterou zmínil pan poslanec Ody, zda eh, navrhoval jistým způsobem eh, samostatný, samostatnou zprávu nebo samostatně se věnovat eh, Evropskému sociálnímu fondu, Myslím si, že lze najít argumenty pro to, protože struktura akcí Evropského sociálního fondu je odlišná, nositele jsou odlišní, ale Eh, myslím si, že to je otázka, kterou je třeba eh, eh, důkladně prostudovat, protože jakkoliv má podle mě jasnou logiku, přesto si neumím k ní zaujmout stanovisko, které by bylo dostatečně, dostatečně, dostatečně jisté. Otázka zjednodušování, ano, je to jasné, že vytváře, při vytváření systému je velmi třeba dbát od prvního okamžiku, aby byly obsluhovatelné, aby se nestaly přímo, eh, přímo příliš komplexními, ale přesto si myslím, že jsme společně v rámci těch kroků zjednodušovacích, které jsme udělali, postoupili relativně daleko, protože například možnost paušálních eh, plateb provozních, eh, některých provozních nákladů podle analýzy, kterou jsem udělal ve vztahu k našim příkladům, k našim případům, tak eh, toto zjednodušení by znamenalo, že tři ze čtyř příkladů by vůbec nevznikly. Čili myslím si, že na cestě ke zjednodušování jsme postoupili relativně výrazně, ale nepochybně je to eh, základní úvaha, že při designu, při vytváření jakéhokoliv systému je třeba brát eh, v úvahu jeho použitelnost. Další otázka, která byla sformulovaná, byla otázka účinnosti a myslím si, že to je otázka, kde jsme na eh, v jistém smyslu, jakkoliv se dělají nejrůznější vyhodnocování účinnosti, tak přesto jsem eh, také názoru, a konec konců jsem se o tom zmínil ve svém úvodním slově, že to je otázka, která si zaslouží pozornost. Chtěl bych pouze zdůraznit význam precizně promyšlené metodiky, protože metodika eh, vyhodnocování účinnosti v některých oblastech je mimořádně komplikovaná, má-li být správná. Grazie per la Corte dei Conti, la signora Caliulaid. Moc krát děkuji. Nyní zástupce účetního dvoru. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych chtěla také zareagovat na některé otázky poslanců. Za prvé samozřejmě když eh, provádíme uzávěr, pokud je na uzávěrka, tak eh, účetní dvůry audituje, tak se to dělalo, dělalo i dříve, ale ne tím medolem ujištění. To je poměrně nákladově náročný eh, nástroj, znamenalo by to vlastně odložení DASu jeden rok takže nevím, zda to budeme dělat prostřednictvím toho eh, každoročního DAS, ale určitě se těmi závěrkami budeme zaobírat. 11% tady vyvolalo mnoho otázek. Jak jsme dospěli k tomuto číslu? Velice jednoduše řečeno, z těch 24,8 eh, eh, miliard jsme vzali vzorky 180 milionů a extrapolujeme na základě chyb zjištěných v tom vzorku Eh, to extrapolujeme tedy na celý rozpočet. A eh, aniž bych zacházela do statistik, nejlepší důkaz o tom, že naše metodika je dobrá, je stabilita výsledků, které získáváme pro oblast soudržnosti. V posledních třetí letech je ten výsledek vždy podobný každý rok. A velice dobře to také koresponduje s tím, že stále eh, auditujeme, auditujeme pořád ten týž systém, to znamená to pořád to programovací období 2000 až 2006. A nyní, pokud eh, zaměřovat se eh, odděleně na RDF a SF, ráda bych připomněla tomuto výboru, že v loni si ESF nevedlo o moc lépe než EDF, takže pokud by tady byl patrný nějaký jasný trend, eh, možná bychom se začali zabývat tímto podnětem, ale v našem vzorku 180 by bylo statisticky chybné to stratifikovat a vyjadřovat se odděleně k těmto fondům, protože bychom potom potřebovali oddělené vzorky u obou fondů. Zatím provádíme jediný vzorek, protože řídící model pro oba fondy je velmi podobný. Tolik ode mne, děkuji. Paní Ayala Sender. Gracias, presidente. Eh, agradecer... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi za tuto prezentaci a také bych chtěla poděkovat za tento velmi zajímavý dialog mezi komisaři, poslanci a účetním dvorem. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se oba komisaři navzájem doplňují v této funkci, ve své funkci, chtěla bych se zeptat obou, zda ve, zda ve strukturálních fondech zbývají ještě některé věci, nevyřešené věci z období před rokem 2000. My jsme tehdy samozřejmě neuplatňovali ten princip, že bychom jmenovali konkrétně ty státy, kde problémy jsou. Určitě tam byly, bylo jisté procento problémů, kdybych to teda tady řekla jinak. A mě by zajímalo, jaké tedy jsou z toho závěry. Zdá se, že výsledky z toho předchozí období se tak trochu vytratily a na pana Špidlu byla mířena jedna naprosto konkrétní otázka, to se týkalo Španělska. Tam bylo zemětřesení, v podstatě došlo tam k zásadnímu zlepšení a nyní všichni uplatňujeme stejnou metodiku po tomto v uvozovkách zemětřesení. Za druhé, mám ještě dotaz na pana komisaře Sameckého. Chtěla bych mu poděkovat za úsilí ke konci svého období a děkuji také za odpovědi, které poskytnul tomuto výboru. Zazněla zde otázka, aby jmenoval konkrétní příklady pro období, které předcházelo období, které nás v současné chvíli zajímá, tedy před obdobím 2008. Já bych se konkrétně chtěla také zaměřit i na jiné státy. Vy jste jmenoval příklady ze Spojeného království, nicméně čísla, která jste představoval, by mohla být trochu matoucí. Já jsem se ptala na toto již před pěti lety. Když se představí čísla pro jednotlivé fondy, tak já se vždy okamžitě ptám, jak je na to moje země a žádám, aby ta země, ze které já pocházím, byla velmi účinná, pokud je o prostředky. My máme ovšem stále ještě některé problémy, stejně ostatně jako jiné země, například Spojené království, které zde zaznělo. Nicméně nejsou zde souhrná čísla za dané prostředky, daný fond v dané zemi. Já si to musím tedy vždy přepočítat sama. Já bych tímto chtěla tedy poděkovat panu Špidlovi za tu souhrnou tabulku, která se zde vyskytuje. Tato tabulka ovšem obsahuje čísla pouze do roku 2006 a nejsou zde čísla za fond soudržnosti. Znamená to, že celková suma by očividně byla mnohem vyšší. Příští rok bych chtěla tedy apelovat opravdu, abychom měli souhrné tabulky za všechny státy a všechny fondy, protože to by umožnilo srovnávat mezi jednotlivými zeměmi. Španělsko čerpá značné prostředky Tyto čísla, konkrétní čísla si můžeme částečně vyčíst z těchto tabulek. Spojené království spravuje asi 170 milionů, respektive ten, ten poměr mezi těmi částkami, které jsou spravovány správně a špatně je zanedbatelný, je to 0,0 něco procenta. Žádali bychom tedy opravdu pro příště, abychom měli souhrné tabulky. Já si myslím, že ta prezentace Evropského soudního dvora sice může být chápána jako skeptická, nicméně směřujeme opravdu správným směrem a snažíme se, abychom spravovali finanční prostředky našich občanů co nejlepším způsobem. Co nám k tomu může pomoci, je, že budeme mít souhrné tabulky a že v těchto tabulkách budou všechny informace, které jsou relevantní. Já si myslím, že ty procentní poměry jsou na jihu a na severu úplně stejné. Děkuji. Eh, Pokud je o finanční korekce spojené s obdobím 94 až 99, tak jsme prakticky už uzavřeli nebo provedli všechna ta rozhodnutí pro toto období. Ovšem některá rozhodnutí ještě eh, nebyla dokončena, zbývá to dokončit v příštích dvou měsících. Je tady všem jedna výhrada, eh, totiž eh, ještě některá rozhodnutí jsou spochybňována členskými zeměmi a v současné době je to na soudním dvoře takže tam to bude ještě chvíli trvat, než se dokončí tyto věci. Pokud jde o přesnost údajů v tabulce, kterou jsme poskytli výboru, tady bych rád zdůraznil, že e, Velkou Británii jsem nezmiňoval nějak záměrně, jenom Eh, když jsem eh, uváděl pouze ty tři země konkrétní, tak to kritérium bylo to, že u těchto tří zemí eh, svým způsobem, jak se mm, tam je mimořádný objem těch korekcí. Velká Británie je přesně na čtvrtém místě. Ale ta vzdálenost mezi těmi prvními třemi zeměmi, to znamená Španělsko, Itálie a Řecko, a čtvrtou zemí, tedy Velkou Británii, Mm, ta vzdálenost je dosti velká. A samozřejmě si myslím, že do budoucna bychom vám měli poskytovat přesnější údaje, eh, nejenom o finančních korekcích, ale také o relativní váze těch finančních korekcí. To znamená relativní váze v rámci prostředků vyčleněných eh, pro ten, eh, který členský stát. Je to otázka relativní váhy těch korekcí prostě. A určitě pro příště vám to vypracujeme. Pan komisař Špedla, prosím. Děkuji. První eh, odpověď je na otázku, jaký je stav uzavírání programu 1994-1999. <clears throat> Takže dá se říct, že je uzavřeno přibližně 94 všech programů to je 1159 a v eh, částečně uzavřených nebo ještě neuzavřených je 73. Různé, eh, k tomu jsou různé důvody, velmi často je to eh, soudní projednávání v rámci jednotlivé členské země, kde, kde pochopitelně lhůty mohou být velmi dlouhé. Druhá věc, kde byla položena otázka, je onen španělský případ, Chci tedy konstatovat, že se jedná o případ, kterým se zabýval OLAF v roce 2003 a uzavřel jej v roce 2004. Tento případ se objevil v tisku v roce 2002 a nově se objevil v roce 2009 listopadu tohoto roku a formulace byla, byla úplně identická. Čili je to pravděpodobně použito z nějaké eh, předchozí databáze. Pochopitelně, protože se jednalo o případ, který byl rozsáhlý, komise eh, přijala všechny možná, všechna nutná opatření, eh, vytvořila pracovní skupinu, která prozkoumala tuto věc věcně. Podařilo se vytvořit, podařilo se docílit společné dohody s členskou zemí, tedy se Španělskem. Eh, tato dohoda předpokládala 105 milionů euro korekce a blok, eh, zablokování 2,3 eh, milionů euro a očekávali jsme, očekávali jsme, jaké akce budou provedeny státem. Korekce se zrealizovaly, Španělsko splnilo korekce v roce 2004 a 2005, či tato věc je uzavřena Eh, uzavřená. Byl zaveden nový systém financování a došlo k novému kolu školení. V roce 2004 tento program, protože byl, eh, jak znovu říkám, eh, významný a měl velké problémy, byl předmětem, předmětem nové, nové, nového auditu DG Amploa. Dá se konstatovat, že stejně tak velkou pozornost věnovali eh, programu, programu eh, národní auditoři, takže eh, se dá říci, že tento program je pod kontrolou a jeho, jeho vývoj je sledován s největší a podle mého dost, hlediska s, do, s dostatečnou, s dostatečnou zodpovědností. Chci zdůraznit, že v plné spolupráci se španělskými autoritami. Grazie. Onorevole Grassi. Děkuji, paní Grassi. Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že ten proces udělování absolutoria možná naráží na hranice svých schopností. Eh, dá se říci, eh, já jsem tedy ty materiály studovala jenom částečně, ale eh, je mi to líto, ale bylo by dobré, kdybychom ty odpovědi měli k dispozici alespoň 24 hodin předem, abychom se na ně mohli připravit. Protože jinak je třeba tady vracet dalším otázkám. Já bych chtěla tady zmínit čtyři body. První je mini DAS, který si provedla komise v letošním roce sama. A máme tady vlastně 4% sociálního fondu výsledek. A bylo by daleko lepší, kdyby Evropská komise používala větší vzorek příkladu než e, účetní dvůr. Bylo by zajímavé, jak pan ve komisaři interpretují e, hodnotu a budoucí použitelnost výsledku toho Minidasu. Protože zejména u toho sociálního fondu a příkladů uváděných eh, účetním dvorem, tady se zdá, je tady takové podezření, že eh, moc eh, tyto výsledky použitelné nejsou. Myslím, že ta vypovídací schopnost tady chybí. To je tedy první otázka k Minidasu. Druhá otázka k Řecku. V tisku se píše, že e, v Řecku jsou statistiky docela kreativním způsobem často falšovány. Takže e, zajímal by mě, e, co komisi ujišťuje v tom, že statistické údaje týkající se Řecka, které se nyní používají, že jsou spolehlivé, zatímco tedy v jiných oblastech spolehlivé nejsou. Třetí otázka se týká Španělska. Když si shromáždíme všechny disponibilní dokumenty, zejména tedy ze zprávy o soudržnosti, Zdá se, že Španělsko eh, vyniká mezi kolezními zeměmi, poněvadž eh, je tam 105 eh, kupní síly mezi kolezními zeměmi. Čili znamená to, že kdo už jednou si navykl dostávat peníze, tak už je bude dostávat pořád, nebo já nevím, tady asi jsou nějaké chyby v eh, tomto systému, poněvadž eh, země, které jsou na tom dobře, tak už by neměly přijímat kohezní pomoc, prostě tady měla jít jinam, tam, kde je potřebnější. Další bod. My pokud se týče Německa a pokud se týče Španělska, eh, máme velké problémy eh, při eh, nahlašování nesrovnatelnosti, čili to, jak se nahlašují tyto nesrovnatelnosti. Zajímalo by mě, co podnikla komise, aby v této oblasti, tom nahlašování nesrovnalostí se situace zlepšila. Možná, aby tam byl jaksi finanční nátlak vyvinut. Já jenom bych chtěla připomenout, že pan kolega Busoto, který už mezi námi není tady v parlamentu, eh, zpracoval zprávu z vlastní iniciativy a tady podle toho eh, parlament žádal, aby eh, bylo zahájeno řízení se Španělskem i s Německem na porušení smlouvy, jenomže nestalo se. A čtvrtý bod. Zpráva generálního tajemníka pro eh, regionální záležitosti. Eh, na straně 42 máme statistiky o finanční korekturách v roce 2008, kohezní fondy, strukturální fondy a součty. Tady jsou také eh, položky, které vůbec tady mm, nejsou, nejsou nějak reprezentovány tedy číselně, u některých nových členských zemí tomu rozumím, a třeba u Jirska už tomu nerozumím. Pak tady jsou další země, které vlastně se tady vůbec nevyskytují, nebo vůbec se to tam snad nezjišťovalo. Mě by zajímalo zejména, jak je to s Irskem, poněvadž Irsko do roku 2003 dostávalo také mnoho eh, peněz z fondů soudržnosti. Dále ve zprávě generál, Eh, DG sociální záležitosti, tady nemáme žádné rezervy na kontrolní systém v Bulharsku. To by mě zajímalo, proč protože ten kontrolní systém vůbec nebyl ověřen, validován a to znamená, že jestliže nebyl validován, tak proto není rezerva, nebo proč to vlastně je, nebo kdy ta validace má proběhnout, aby tedy mohly probíhat platby. Děkuji. Um, uh, Pokud jde o otázku spolehlivosti údajů z členských států, tak eh, bych chtěl připomenout, že údaje analyzované komisí a auditními službami komise, včetně také účetním dvorem, to jsou jiné údaje, než které jsou analyzovány hospodářskými a finančními službami komise. Vím, že se statickými údaji některých členských států jsou problémy, ale zde pracujeme s jinými údaji. Pokud jde o regionální politiku, tak se zabýváme transakcemi, platbami a výdaji. To jsou jiné informace, než které sbírají centrální statistické úřady jednotlivých členských států. Cílem našeho zájmu, nebo terčem našeho zájmu je něco, jsou jiná data než eh, cí, eh, data ECFINu. Pokud jde o pochybnosti nebo chyby, my jen těžko můžeme spochybňovat údaje poskytnuté členskými státy. Prováděné audity mají za cíl odhalit chyby a když dojde k, k odhalení chyb, tak tyto chyby jsou opraveny buď to členskými státy, a nebo komisí ve formě finanční korekce. K druhé otázce. Vy jste se ptala, zda v některých konkrétních případech chyby přetrvávají a v případě, že ano, tak zda bychom neměli zvaži, zvážit nástroje, které by vedly ke sníženému financování pro dané země. Chtěl bych zdůraznit, že ve dvou případech, jeden z nich to je to citované Španělsko, již byl zaveden nebo se počítá se zavedením mechanismu snížení nebo odstavení od financování. Jinými slovy, koneční příjemci budou do roku 2010 mít nižší finanční příspěvky. Pokud jde o Irsko, tak eh, tuto informaci budeme muset prověřit, proč Irsko se v této tabulce nevyskytuje. Dále k Bulharsku. Stále ještě máme trochu problém s tím, zda Bulharsko ve skutečnosti opravdu je v souladu s tím, co potřebujeme při prohodnocení. Došlo k výměně vlády v Bulharsku. My máme s touto vládou intenzivní kontakt a zdáš, zdá se, že na administrativní a institucionální úrovni dochází ke značným změnám. Pokud já mohu soudit a pokud já vím, tak kroky, které byly provedeny v Bulharsku, jsou slibné My jsme zdůrazňovali, že je potřeba nastavit kontrolní mechanismy a podporujeme tyto, toto úsilí a doufáme, že to bude mít také pozitivní výsledky, které budou patrné již v následujících měsících. Stále ovšem máme pouze první dojmy a nikoliv hluboké, přes, nejsme stále ještě hluboce přesvědčeni o tom, že to tedy bude mít výsledky. Děkuji. Pane komisaře Špidlo, chcete k tomu ještě něco dodat? Dotknout je eh, takzvaný medidas, který jsme provedli. Eh, musím říct, že jakkoliv to bylo, byla studie zajímavá a jejíž výsledkem je celkem zřejmě, zřejmé, že nová pravidla pro novou perspektivu přinášejí zlepšení, tak si myslím, že eh, výsledek je z metodologie, že každá metodologie má své meze, čili my nemůžeme prohlásit, že cíle bylo dosaženo. Pouze eh, toto, toto cvičení nám ukazuje, nebo tento pohled, eh, tato zkouška nám ukázala, že jsme na dobré cestě. Eh, závěr, myslím si, že závěr, že nějaké hlubší hodnocení bude nutné udělat později. Otázka Řecka. Dlužno říct, že při současném Eh, účetní dvůr v současné době při současné kontrole nezjistil v řeckých, eh, v řeckých eh, případech, v řeckých projektech žádné chyby. Takže z tohoto hlediska Řecko v rámci této kontroly patří k nejlepším státům. Pokud jde o Bulharsko, v perspektivě 2006 Bulharsko nijak nečerpalo, to znamená, proto e, není zaznamenáno v prohlášení e, generálního, e, generálního ředitele. Pro novou perspektivu ještě nebylo učiněno prohlášení schody, ještě jsme neschválili systémy, takže i v tomto, z tohoto hlediska Bulharsko ještě nečerpalo prostředky. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, nacházíme se jako eh, výbor pro kontrolu rozpočtu v poněkud schizofrenní situaci. Eh, naší zodpovědností je kontrolovat eh, správný a efektivní způsob vynakládání prostředků. Eh, hovoříme tady o eh, různých měřeních, vyhodnocování a tak dále. Ale je třeba, abychom také ukázali na zodpovědné osoby. A to znamená, že musíme říct, eh, jak vysoký je podíl a tedy i zodpovědnost členských zemí při zpravování prostředků společenství, ale spolu s komisí musíme eh, na této situaci pracovat a pracovat na jejím zlepšení. Já jsem velice rád, že členské země eh, do značné míry eh, spravují peníze daňových poplatníků dobře, ale s něčím nemůžeme být spokojeni. Také nemůžeme být spokojeni s se situací v německých spolkových zemích ale také se musíme eh, zaměřit na zlepšování situace a na nové požadavky. Mě by zajímalo, eh, když eh, se hovoříme o následných krocích po akčním plánu, pokud se týče posílení společné zprávy strukturálních fondů, které státy za období 2000 až 2006 dosud neposkytly žádné údaje, čili, čili kde je teda ta díra v těch datech, které dosud máme k dispozici. Čili eh, to je otázka na eh, oba komisaře. Eh, dále, co dosud nebylo vykonáno, co vaši, hm, ti, co přijdou po vás, budou muset vykonat, aby se ta chybovost a vůbec zaredukovala v budoucnosti. Jak už jsem řekl, komise vykonala řadu kroků, provedla mnoho iniciativ v rámci akčního plánu, tak aby členské země měly lepší znalosti. o e, nových e, postupech pro řízení strukturální fondu. Já už jsem řekl, že komise poskytuje eh, různé druhy informací a také školení zaměstnancům příslušných orgánů eh, z členských zemí zapojených do eh, řízení fondů, také příjemcům, pro ty se vydávají různé publikace, případně také elektronickou formu šíření informací používáme k hlavním krokům v tomto směru patří nové pokyny pro členské země, které se týkaly ročních souhrnů kde tedy se eh, podávají eh, souhrné informace o tom, jak oni se snaží eh, zlepšovat situaci. A tyto roční, tato roční shrnutí potvrzují, že členské země skutečně využily této doplňující pomoci ze strany komise, ale samozřejmě ta úroveň ročních eh, zhrnutí, ročních souhrnů se liší. Prostě v některých státech je dobrá, v jiných horší. Komise by chtěla dokončit akční plán do konce tohoto roku a předložit eh, příští rok v únoru zprávu parlamentu o výsledcích tohoto akčního plánu. Výsledky pokud se týče tady konkrétních čísel, konkrétních dopadů, pozorovaných dopadů, tak ten se projeví až v roce 2010. Až eh, výdaje budou potom přeskoumány účetním dvorem a komisi a de facto to budou už výhradně výdaje podle nových eh, finančních výhledů a podle nových eh, kontrolních a řídících pravidel. Děkuji vám, pan Píper. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve dovolte poznámku k panu Špidlovi. Eh, tady zasněla taková nenápadná poznámka, že pokud by sociální fondy se vyčlenily ze strukturálních fondů, všechno by se zlepšilo. Já si myslím, že by to bylo právě naopak. Když totiž eh, sociální politiku chápeme jako samostatný sektor evropské politiky, pak eh, to znamená, že by to mm, muselo, eh, kdo ví, jak by, jak by to komise potom byla schopná řídit a, a mm, také by to byl velký zásah do kontrolních eh, mechanismů a tak dále. Ale měl bych ještě otázku na pana Sameckého. Máme tady 11%, eh, přičemž mezi členskými zeměmi jsou velké rozdíly a při kontrolách v minulých letech a a e, v minulých desetiletích e, máme e, recidivu u některých členských zemí. Tam se to prostě opakuje, ty chyby. Zajímalo mě, jestli komise uvažovala, že by mohly být zavedeny také bilaterální kontrolní mechanismy mezi evropskými institucemi a konkrétními členskými zeměmi. Protože Není prostě přijatelné, aby celá Evropa, všech 27 eh, členských zemí trpělo eh, zpřísňujícími se předpisy jenom proto, že chybují pořád jedni a titíž. Já bych se chtěl tady zeptat, jestli komise o něčem takovém již uvažovala. Děkuji. Eh, <clears throat> Dosud jsme nepodnikli ze strany komise právní kroky k tomu, že by se eh, s jednotlivými čínskými zeměmi zacházelo různým způsobem. Nicméně nyní eh, se zamýšlíme nad budoucností politiky soudržnosti tady po roce 13. A zde zvažujeme eh, různé možnosti. kde by na jedné straně bylo možné zvážit do jisté míry diferenciovaný přístup k jednotlivým členským zemím, přičemž jedním z kritérií tohoto rozlišování by mohlo být to, nakolik korektně eh, se v minulosti odehrávala kontrola řízení my bychom mohli zvažovat uzavření jakési dohody důvěry s členskými zeměmi, které mají výborné výsledky. A to znamená, že k ním bychom mohli přistupovat méně přísně. A mohli jim poskytnout větší manevrovací prostor jako odměnu za eh, dobré výsledky z minulosti. Na druhé straně Obecně uvažujeme také o tom, že by se aplikovaly eh, metody eh, takové, které by více odpovídaly eh, tokům peněz a třeba velikosti národní administrativy a tak dále. Čili máme eh, členské země, kde alokace fondu soudržnosti prakticky eh, nehraje velkou roli vzhledem k tomu, o jak málo peněz a o jak velké administrativy se jednají. Eh, a pak máme tedy státy, kde jsou ty poměry úplně jiné. Čili, že bychom na základě kombinace těchto dvou parametrů, to znamená no, na základě velikosti administrativy neboli velikosti země a objemu prostředků, diferencovali přístup. Čili to je argument, který by, o který by se mohl opírat tedy ten diferencovaný přístup. Čili zvažujeme to, ale je to něco, co ještě nemá konečnou podobu a bude ji mít teprve, až skončí debata o budoucí podobě eh, politiky soudržnosti, což bude v roce 2011. Děkuji. Eh, pan Sonnenberger. Děkuji, pane předsedo. Já mám, já mám jenom krátkou otázku. Těší mě samozřejmě, že pan komisař Samecký je přesvědčen, že to číslo 11 že se výhradně týká chyb nikoli podvodů. Nicméně otázka do jaké míry se jedná o chyby nebo podvody. To záleží také na úmyslu, čili jaksi eh, chyby většinou eh, se odvíjí od nevědomosti, ale také je možné dopuštět se chyb vědomně. Čili eh, zajímalo by mě, oč se opírá vaše přesvědčení, že zde nemůže jít o podvod. Opíráte se pouze o zprávy, které dostáváte z členských zemí? A také bych rád, kdyby účetní dvůr se vyjádřil k tomu, zda eh, tam mm, není ještě prostě nějaká eh, nejistota, tedy částky, u kterých nevíme, jestli to jsou skutečně chyby nebo podvody. Uh, tak uh, já bych k tomu řekl, že s, důvěřujeme nálezu účetního dvora, který říká, že nebyly zjištěny chyby. Ale když se podíváme na typ zjištěných chyb, můžeme potvrdit, že vzhledem k povaze těchto chyb můžeme říci, že se za nimi neskrývají úmysly podvodného charakteru. Například v případě chyb při zadávání veřejných zakázek nebo chyb eh, financování zdrojů, které de facto nemají být financovány. Takže tady jde skutečně o chyby neumyslné, čili podvod je vyloučen. Ale já si myslím, že to nám možná bude schopen lépe vysvětlit účetní dvůr, proč tedy eh, klasifikují své nálezy jako nikoli podvodné. Pan Olbricht? Pane, pane předsedo, dovolíte-li, já se přidržím stejného tématu, eh, protože co je opravdu zajímavé eh, v procesu absolutoria, zejména pokud je o rok 2008, je ta možná nadcházející analýza, která by ukázala, jaké jsou změny mezi obdobím 2002-2006 a dalším. Neměl bychom zapomínat, že období 2000 až 2006 bylo eh, období, pro které platily jiné postupy, jiné nástroje které jsme se poté v Evropské unii rozhodli změnit, například oddělit rozvoj venkova od politiky soudržnosti. Za druhé, změnit metodologii a zavést eh, systém monofondu, tedy jednoho fondu. A dále zavedli jsme pravidlo N plus 2 u fondu soudržnosti. To jsou závažné změny a možná to není otázka, které bychom se měli věnovat dnes, eh, ale co tedy přesně způsobilo tu kvalitativní změnu, eh, to mohla být také změna metodiky po roce 2006. A eh, když eh, se bavíme o těch slavných 11%, tak doufejme, nebo je dobré, že se tady nerozproudila emotivní debata o politice soudržnosti a že nedefinujeme politiku soudržnosti počtem chyb a podvodů a nedospíváme k závěru, že bylo lepší vůbec takovou politiku nemít. Takže naštěstí tady dnes nepanuje takováto nálada, ale moje otázka eh, se týká veřejných zakázek. Pokud eh, si vezmeme to vysoké procento, 11%, pokud by bylo přímo spojeno s veřejnými zakázkami, tak si musím nakládat otázku, co se děje, co to znamená ohledně způsobilosti, oprávněnosti nákladů. Znamená to, že máme jiné principy oprávněnosti na evropské úrovni a na uh, úrovni jednotlivých členských zemí. Já si myslím, že tady určitý rozpor v, těch, eh, v tom, jak pojímáme způsobilost, nárokovatelnost. A nebo uh, jiná možnost, že to je uh, problém uh, protože veřejné zakázky nejsou problémem politiky soudržnosti. To je prostě samostatný problém, který existuje sám o sobě. Neměli bychom se možná tolik soustředit na ty eh, finanční částky, ale spíše se zaměřit na problematiku ehm, nárokovatelnosti, způsobilosti či oprávněnosti nákladů a veřejných zakázek protože to si myslím, že by mělo být předmětem budoucích analýz. Zda tuto oblast dále harmonizovat, protože už jsme určitou harmonizaci provedli, zda tedy v tom dále pokračovat, zda bychom měli harmonizovat pravidla eh, pro oprávněnost eh, nákladů u stejných investic, protože ta pravidla se liší eh, mezi úrovní členských zemí a úrovní evropskou. Takže možná bych to schrnul, že díky politice soudržnosti budeme mít nakonec lepší analýzu pro veřejné zakázky. Prosím. Já si myslím, že v zásadě mohu souhlasit s tím, co zaznělo od váženého pana poslance existuje obrovské množství chyb, které můžeme připsat právě rozdílům mezi vnitrostátními pravidly pro oprávněnost a pravidly, které uplatňuje politika soudržnosti. To je skutečně zdroj mnoha chyb. Takže čistě z hlediska cíle snížit chybovost bychom skutečně měli říci, e, že by bylo vhodné sladit vnitrostátní pravidla s pravidly uplatňovanými v politice soudržnosti. I když samozřejmě není na mě toto zavést jako pravidlo, které by platilo pro všechny možné uhly pohledu. Možná je někdy ospravedlitelné mít odlišné systémy, odlišná pravidla. Tady to bereme čistě z hlediska politiky soudržnosti a v tom případě by skutečně bychom mohli říci, že bylo vhodné tu harmonizaci provést. Děkuji, pan Kalfi. Благодаря ви, господин председател. Искам да поставя един въпрос на... Děkuji, pane předsedo. Já mám otáz otázku na pana Sameckého. On je totiž odpovědný za období, během kterého nebyl komisařem. Mluvil zde o některých opatřeních, a výsledky těchto opatření se projeví až během mandátu následující komise. Mám tedy následující otázky. Zaznělo zde, že v roce 2008 byla podniknuta celá řada kroků, která povedou, které povedou ke zlepšení, ale my zde diskutujeme o e, rozpočtovém absolutoru za rok 2008. Mohl byste konstatovat, že v, kom, v roce 2008 komise podnikla všechny kroky, které mohla k tomu, aby prostředky z evropských fondů byly vynakládány tak účelně, jak to je nemožné. V období předtím totiž byla chybovost stejně vysoká a byly provedeny další opatře, další, byla provedena další opatření, ale výsledky se žádným způsobem nezměnily. Mně jde o to, jak to bude při slyšení s dalšími komisaři. Myslíte si, že váš následovník bude schopný zavázat se k měřitelným zlepšením, pokud jde o neregularity v některých projektech a dokumentacích, nepravidelnosti tedy. Dále bych se chtěla ještě obrátit na eh, účetní dvůr. Je možné, aby účetní dvůr šel více do hloubky při eh, zkoumání nesrovnalostí v financování z prostředků v evropských fondů? K vaší první otázce. Já vás jistě mohu ujistit, že komise udělá vše pro to, aby zlepšila situaci v roce 2008 V roce 2008 jsme stále ještě neměli žádné výdaje z nového období. V roce 2008 jsme se soustředili na období 2000 až 2006 a tehdy fungoval jiný systém řízení a kontroly. Paradoxně tedy můžeme říci, že to, že se číslo nezměnilo, znamená, že pozitivní čísla budou znatelná až v momentě, kdy budeme mít kontrolu ohledně vynakládání prostředků z nového finančního výhledu. Zda můj následovník bude schopný a bude moci eh, zavázat se k měřitelným zlepšením, tak to záleží v prvé řadě na tom následovníkovi, ale myslím si, že je to každopádně riskantní zavázat se k měřitelným zlepšením, protože zatím nevíme, jak to funguje v praxi. Neznáme žádné praktické výsledky a čísla. V roce 2010 budeme schopni říci, že protože podíl výdajů z nových eh, finančních výhledů se bude posléze blížit 100%. To je tedy východisko. Jestliže tedy dosáhneme tohoto výsledku, potom nový komisař a externí služba bude moci diskutovat o tom, jakým způsobem doladit tento systém, aby výsledky byly ještě lepší. Dokud ale nebudeme mít první výsledky, poté, co systém byl zcela přepracován, tak by bylo asi opravdu rizikové zavázat se k něčemu takovému. Myslím si tedy, že budeme muset minimálně ještě jeden nebo dva roky počkat. Děkuji. Závěrem dostane slovo ještě zástupce účetního dvora. Nemám již ale příliš mnoho času. A předtím ještě pan Garigore Polera. Eh, děkuji. Jeden z komisařů hovořil o tom, že žurnalisté pracovali s mylnými informacemi nebo vytvořili jaksi pomílený obraz skutečnosti, pokud je o plnění strukturálních fondů. Ale to je velmi důležité, protože my se komise musíme tázat, nebo musíme po ní žádat, aby se snažila poskytovat údaje v co nejjasnějším formátu. Zejména pokud je o vracení do rozpočtu a finanční korekce, je třeba hovořit v pojmu čistých ztrát. E, nejsme tady ve výboru pro regionální rozvoj, takže v tuto chvíli nemusíme nutně se bavit o pravidlech pro příslušné fondy, ale obvykle, když členská země provádí finanční korekci, tak je zde určitá příležitost k redistribuci těchto prostředků pokud komise tady řekne, že byly neú, eh, neúčelně vynaloženy a tyto prostředky pak mohou být převedeny do jiného programu. Takže ta čistá ztráta potom u Fóru soudržnosti nebo u regionálního fondu eh, by se měla spíše eh, vztahovat na peníze, o které přijde přímo komise. To je velice důležité, například právě u Španělska, o kterém se tady několikrát hovořilo Španělsko eh, v předchozím programovacím období u Fondu soudržnosti a strukturálních fondů mělo 60 miliard. Čistá ztráta u těchto fondů kvůli korekcím aplikovaným eh, komisí no, po korekcích eh, nepřekročila 600 tisíc eur, což je 1%. A nejsou to ani peníze, tady, které by šly do ztráty, protože tady nejde o podvody, kvůli kterým bychom o ty eh, peníze přišli. Takže jedno procento, já si myslím, že opět eh, přísluší regionálnímu výboru našemu, aby posuzoval eh, účinnost regionální politiky v té které zemi. Ale samozřejmě při plnění rozpočtu je výši 60 miliard eur je velice složitý administrativní úkol. Jde tady o velké objemy prostředků, že ta celková částka ve Španělsku je vyšší než v řadě jiných členských zemí. Ovšem, co nás eh, trápí, a to je potřeba, aby zaznělo, eh, je vývoj v tom současném programovacím období 2007 až 2013, kde zaznamenáváme míru finančních korekcí ze strany komise, která je mnohem vyšší. Ale jsme ve stejné situaci jako dříve, protože nemáme tady úplnou souhrnou tabulku a nemáme eh, čisté ztráty, které by eh, které bychom mohli sledovat od začátku tohoto nového programovacího období, takže z toho nemůžeme vyvozovat žádné závěry. Já bych tady požádal oba komisaře, eh, aby oni i jejich nástupci od února eh, aby nám poskytovali mnohem detailnější informace o reálném plnění eh, těch, prostři, těch eh, rozpočtů, těch fondů eh, a údaje o finančních korekcích za toto programovací období. Tak bychom zabránili určitým zmatkům a také unáhleným závěrům, které neodpovídají realitě. Děkuji já mohu eh, prohlásit, že do budoucna budeme poskytovat více informací, pokud se týče eh, naplňování těch finančních korekcí. Rozdělíme to podle fondů, podle členských zemí a podle významu. Eh, vzhledem tedy k tomu objemu prostředků, který proudí do jednotlivých členských zemí. No a nyní já bych eh, rád k tomu také něco řekl a možná vznesl několik otázek. Na začátku bylo řečeno, že je třeba vyjasnit eh, to nejasné, tu nesnou hranici mezi chybou a podvodným jednáním. Já myslím, že to je pravda. Je třeba, aby eh, bylo jasno, co je pouze chyba a co je de facto zločinný úmysl. Je to proto, že samozřejmě chceme, aby peníze se dostaly tam, kam jsou určeny a aby také splnili účel. My eh, samozřejmě eh, máme nulovou toleranci, o tom tady byla už řeč a já bych eh, řekl, eh, že je třeba eh, opravdu zjistit, jestli skutečně nedošlo vůbec k žádnému podvodu. Tam je otázka samozřejmě těch kontrolních orgánů. Ne, druhá otázka, já vím, že někde jsou nesrovnalosti, někde ne, tady se hovořilo třeba o Kalábrii. A tady eh, já taky nejsem tak úplně přesvědčen jako vy, že šlo skutečně o nesrovnalosti, že tam skutečně nebylo vůbec žádné podvodné eh, smýšlení. Já myslím, že je třeba udělat mnohem více, aby se eh, zajistilo to, eh, aby eh, ta práce, kterou tam tady eh, předkládá účetní dvůr, aby skutečně se, eh, abychom mohli mít jistotu, že ty informace, z níž vychází, jsou opravdu dostatečně spolehlivé. Čili já bych měl takovou otázku, možná, že už to tady zaznělo dříve, já bych tady řekl toto. Eh, můžeme my zde v parlamentu Můžeme také třeba naplánovat nějaké sankce vůči státům, které Eh, prostě neprovádějí zlepšení, zejména ty, kde eh, k těm negativním jevům eh, dochází opakovaně. My jsme už slyšeli tady, že existují země, které de facto systematicky porušují předepsané postupy při rozdělování při rozdělování eh, fondů a eh, mohou být eh, nevím, soudní sankce, právní sankce, možná, že by mohly být také politické sankce. Čili tady se jedná o nedodržování pravidel, které, která jsou známá, léta se opakují. A také samozřejmě bychom měli vzít v úvahu tedy rozsah škod, které toto nedržování způsobí. To e, samozřejmě, e, pokud některá členská země neustále porušuje pravidla, tak to de facto porušuje také pověst e, občanů této země. Čili toto je vlastně otázka jak na současnou komisi, tak na tu budoucí, protože já bych byl rád, kdybychom v roce 13 se už nemuseli vracet k debatě, že jsou zde pořád regiony a státy, kde neustále dochází k témuž. Děkuji. Děkuji zejména za to, že jste navrhl, že bych měl tento signál předat svému, tedy tomu, kdo přijde po mně. Já děkuji. Já myslím, že v současné době je to tak, že Evropská komise nenašla důvody pro to, aby žádnou z chyb, které byly zjištěny v roce 2008, eh, označovala za chybu podvodnou nebo umyslnou. Pokud vím, tak všude tam, kde existuje podezření, tak to vše se předává OLAFu, to je speciální oddělení Evropské unie. A úkolem OLAFu je ověřit, prověřit do jaké míry to, či které podezření je oprávněné, či není. Na základě minulých zkušeností můžeme říci, že pouze 11 setin procenta eh, veškerých výdajů eh, bylo označeno jako podezřelé z, podezřelé z podvodu, ale to ještě neznamená, že vždy ten podvod byl prokázán. Čili je to stokrát méně, než eh, jaká je chybovost. A jak říkám, je to pouze podezření. Pokud se týče právních sankcí, Evropská unie nedisponuje možností uvalit právní sankce na členské země, které opakovaně si počínají neuspokojivým způsobem. Si představit, že by něco takového se dostalo do finančního nařízení nového nebo do finančních výhledů po roce 13. A já s vámi souhlasím, pane předsedo, v tom, že je třeba nějakým způsobem vyvíjet tlak na ty hříšnické členské země. A já bych k tomu řekl, že by bylo možné například pravidelně pořádat debaty na vysoké politické úrovni, při nichž by se mohlo diskutovat o plnění eh, plnění tedy eh, cílů tohoto fondu a tak dále. Ale jak říkám, to je moje, můj návrh, moje úvaha. Není to zatím nic, co by existovalo v praxi. Děkuji vám. Pan komisař Špidla. Velmi krátce doplnit, že tolerance komise a všech eh, jejich eh, služeb k, k podvodům a defraudacím je nula. To znamená, že všechny případy, kde se můžeme domnívat, že chyby signalizují, eh, signalizují eh, defraudaci, jsou postupovány příslušným orgánům, to je zejména OLAFu. Můj kolega se zmínil už, jaký je to přibližně objem peněz, který je tímto podezřením zasažen. Myslím si, že k diskuzi by eh, stojí také otázka, jak zlepšit spolupráci mezi OLAFem a komisí v takovýchto situacích. To se mi jeví jako e, praktické, ale chci konstatovat, že naše tolerance k jakémukoliv podezření o defraudaci je nula, protože kdyby tomu tak nebylo, ohrožovali bychom, e, samopodsta... E, ohrožovali bychom kohezní politiku jako takovou a strukturální. Tak, eh, nyní to krátce zakončíme, pan Andreas, a pak eh, představitel účetního dvora, na kterého se také eh, směřovaly určité otázky. Děkuji. Chtěl bych říci, že komise a účetní dvůr nejsou schopni říci, zda jde o chyby nebo o podvody, poněvadž eh, tady se hovoří o možných úmyslech, eh, podvodných úmyslech, ale to samozřejmě může posoudit příslušná, eh, příslušný justiční orgán a musela by být zapojena policie. Čili já myslím, že pojmy, s nimiž zde pracujeme, jsou poměrně vágní a e, bylo by třeba e, jasně říci, co je to podvod a co je nesrovnalost. Otázka je, zda můžeme, e, tedy jakým způsobem se využívají prostředky daňových poplatníků. Chtěla bych upozornit na to, že se de facto prověřuje eh, všechno až eh, s určitým spožděním. A to znamená, tak jak se blížíme ke konci programového období, eh, rizika nesrovnalostí narůstají. Jak již bylo řečeno na začátku, jsme to my, kdo má navrhnout změnu finančního nařízení tak, aby bylo možno pozastavit platby v případě, kdy se domníváme, že jde o jejich chybné vynakládání. Prosím, velmi stručně. Vuole rispondere? Zatímco čekáme, dám tedy slovo ještě zástupcům o účetního dvora. Pokud jde o podvody, tak systém, který my máme, samozřejmě identifikuje také některé chyby, které mohou poukazovat na to, že docházelo, do, došlo k podvodům například v oblasti zakázka ZEK. Například eh, na základě dokumentu můžete zjistit, že nebyla vypsána řádná veřejná soutěž. V případě, že takovéto chyby nejsou okamžitě napraveny, tak eh, byste měli systém, který umožní, aby taková, takovýto podvod ve skutečnosti byl úspěšný. To, co říká paní Andrea Sanová, je správně. My nevíme často, zda se jedná o zanedbání anebo o podvod. To musí rozhodnout eh, soudce v rámci trestně právního řízení. Účetní dvůr má odpovědět na otázku, zda je možné hlouběji zkoumat eh, řádnosti eh, vynakládání prostředků. V některých případech došlo k pozastavení a potom opětovně k eh, vyplácení prostředků. Já bych akorát chtěla říci, že my jsme dělali test asi 180 eh, plateb. To bylo, eh, se promítlo do tři různých zpráv a na základě toho tedy máme informace, které my vám poskytujeme a z toho musíme také vycházet do budoucna. Děkuji. Dvě minuty, pan Liberacký, prosím. Děkuji bardzo, pane předsedo. Komisaři, dámy a pánové, dnes jsme byli svědky toho, že nejsme ještě tak daleko, abychom byli schopni napsat o této části zprávu. Vedli jsme diskuze o tom, zda došlo k chybám, zda došlo k podvodům, chyby se zcela jistě vyskytly. Těžko říci, zda u chyb můžeme rovnou mluvit o podvodech. Nemůžeme na druhou stranu paralizovat eh, příjemce tím, že budeme automaticky říkat, že došlo k podvodům. Velká část výdajů, které byly kontrolovány účetním dvorem, eh, se týkala výdajů do roku 1999. Pokud je o období do roku 2008, tak pan Samecký říká, že nemáme uzavřené ani výhledy eh, předcházející období 2007 až 2013. My jsme nyní v prosinci 2009 a já si nejsem jistý, zda komise není tak trochu bezradná pokud jde o vztah mezi komisí a členskými státy. Mluvilo se zde o několika miliardách euro. Pane komisaři, možná by stálo za to, kdybyste nám řekli, kolik zemí, kolik miliard doslova ušetřilo. Pan Samecký říkal, že nemá konkrétní informace o tom, jak byly tyto chyby vypočítány eh, soudním dvorem, pardon, účetním dvorem ale na druhou stranu za roky 2007 až 2013 má vznikat e, minidas. Jak se to dá ospravedlnit? Já to nechci protahovat. Přesto bych chtěl této příležitosti vyžít ještě k tomu, že finanční korekce je něco, na co se členské státy dívají jako na trest. Jak můžeme tedy vyvíjet tlak na členské státy, když se čím dál tím méně k těmto finančním eh, korekcím eh, dostáváme? Moc krát eh, děkuji. My bychom o těchto věcech určitě mohli diskutovat ještě hodiny, již ale nemáme čas a budeme se k tomuto tématu vracet ještě později. Moc krát děkuji zástupcům komise za tuto rozpravu. Určitě nám to pomohlo a nyní můžeme přejít k bodu číslo 5, Evropská investiční banka, výroční zpráva. Máme zde pana předsedu Majstata a rovnou mu dávám tímto slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mne pozvali na tuto schůzi, abych ještě jednou vystoupil před vaším výborem, protože i když smlouva vlastně pro nás nic neznamená, připadá mi normální, aby eh, prezident Evropské instituce eh, byl vyzván k tomu, aby reagoval na dotazy zástupců evropských občanů. V říjnu jsem vám předal dopis eh, ohledně následných kroků po doporučeních Eh, z jednotlivých výborů parlamentu v průběhu plnulých let. Všimli jste si jistě, že většina těch doporučení, eh, které byly eh, v kompetencích banky, tak většina těch doporučení byla zrealizována, ale samozřejmě parlament učinil i doporučení, která nespadají čistě jen do naší kompetence, neodvisí čistě jen od EIB. Dám vám příklad. Ve zprávě za rok 2006 pan Ody zdůrazňoval nutnost toho podrobit EIB Eh, bankovnímu dozoru. Já jsem okamžitě tehdy řekl, že my samozřejmě jsme připraveni se podrobit takové kontrole, takovému dozoru, ale eh, nezávisí to na nás. To evidentní řešení, které nás oba napadlo, eh, bylo podrobit se dozoru ze strany ECB, protože s tím i smlouva z Maastrichtu počítá s touto možností, ale proto je potřeba jednomyslné rozhodnutí členských zemí a navzdory eh, několika pokusům eh, se zdá, že zatím neexistuje jednomyslnost, eh, která by toto umožnila. Proto je třeba dále hledat jiné řešení a já bych rád signalizoval, že určitě budete mít příležitost se vrátit k tomuto tématu, protože dnes na radě ECOFIN jsme diskutovali o návrhu týkajícím se bankovního dozoru. A je to návrh, který přetvořuje, přetváří současný CEPS na ehm, bankovní orgán, Evropský bankovní orgán. Ten text, který dnes přijala rada, eh, neřeší vůbec situaci EIB, ale eh, dovolil bych si tady uvést, že možná to je pro vás příležitost vrátit se k tomu tématu a eh, možná mezi úkoly tohoto nového bankovního orgánu by mohl být i dozor nad EIB. Takže já bych jenom rád ještě jenom potvrdil naši připravenost v této věci. Mezitím vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která počítá s posílením eh, ověřovacího výboru, který, jak víte, se zodpovídá přímo guvernérovi banky. Eh, zvýšili jsme počet eh, členů z 3 na 6 a také jsme jmenovali řadu pozorovatelů. Když říkám my, tak samozřejmě nemyslím orgány banky, ale radu guvernéru. Rada guvernéru může přeskoumat složení tohoto ověřovacího výboru. A naším eh, záměrem je navrhnout guvernérům, aby dbali na to, aby v tomto výboru, dosti posíleném, eh, bylo dostatečně členů, kteří mají zkušenosti z oblasti bankovního dozoru. Rád bych ještě připojil, že Lisabonská smlouva eh, také bude spadat do činnosti tohoto výboru, protože ten řeší nejenom Eh, účty a řádnost finanční zprávy, ale eh, tento výbor byl také pověřen eh, kontrolou souladu s těmi nejlepšími, nejosvědčenějšími bankovními postupy pro instituce, jako je EIB. Takže čekáme ještě radikálnější řešení a toto si myslím, že je takové prozatímní řešení, které může být užitečné. Dále, pokud je o Bazilej 2, Tady na dobrovolném základě jsme se rozhodli eh, aplikovat tu nejpokročilejší ehm, metodu eh, z Bazilie 2. To znamená, že zatím provizorně to budou lucemburské orgány, které nám budou pomáhat v tomto směru. Dále od tohoto roku Evropská investiční banka je způsobila jakožto protihráč, jakožto partner Evropské centrální banky eh, v měnové politice a to nás vystavilo eh, celé eh, řadě požadavků v oblasti výkaznictví, výkaznictví směrem k Evropské centrální bance ohledně toho, jakým způsobem řídíme rizika v oblasti likvidity. A mohu vám říci, že experti, eh, kteří u nás, kteří u nás prováděli audit, byli velmi překvapeni sofistikovaností našeho systému eh, řízení rizik eh, v oblasti likvidity. Takže tolik příklady následných kroků na základě vašich doporučení, ale jak jsem řekl, ne vždy tato doporučení spadají plně do naší kompetence. Pokud je o další věci, v tomto roce samozřejmě Eh, naším hlavním tématem je reagovat na eh, požadavek členských zemí přispět eh, do boje proti finanční a hospodářské krizi. To je také důvod, proč na žádost našich akcionářů jsme velmi výrazně zvýšili objemy financování v tomto roce. Před krizí v roce 2007 jsme měli nějakých 45 miliard eur půjček. Letos jsme půjčili 75 miliard eur, z toho 70 miliard v EU. Takže, jak vidíte, to je velice citelné navýšení objemu půjček, které se týkalo především toho, jak to žádali naši akcionáři. Týkalo se především tří oblastí. Jednak podpora malým a středně velkým podnikům, eh, prostřednictvím nového typu eh, půjček eh, bankám pro tedy půjčky na malé a střední podniky. Tyto banky tedy získají od nás půjčky pod podmínkou, že zlepší eh, přístup k úvěrům pro malé a střední podniky. A máme nový typ smlouvy, eh, který klade přísnější požadavky v oblasti transparentnosti a také eh, skutečného předávání těchto finančních výhod malým a středním podnikům. Druhá oblast potom, prioritní, se týká financování projektů, které přispívají k boji proti klimatickým změnám a tady Evropská investiční banka bude financovat v objemu 15 miliard eur projekty, které, které přímo přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů. Eh, dám vám rychle několik čísel, protože tady jsem před výborem, který je poměrně přísný v tomto směru. V roce 2008 jsme financovali eh, objem 2 miliardy 200 milionů eur eh, projekty obnovitelných energií. Dnes, eh, v letošním roce to bude 2,5 miliardy na obnovitelné energie, což je více jak polovina veškerých našich finančních zdrojů na výrobu elektřiny stále eh, ve stejné oblasti boje proti klimatickým změnám. Jsme zavedli novou facilitu, kterou eh, nazýváme ECTF, European Clean Transport Facility, tedy facilita pro eh, čistou dopravu. Tady jde o financování výzkumu a zkvalitňování nebo vývoj nových typů motorů a paliv ekologičtějších, tak aby tak abychom byli schopni vyrábět automobily, které budou plnit nové emisní normy, které vstoupí v platnost v roce 2015. A třetí oblast, kterou stanovili jako prioritní naši akcionáři, e, touto oblasti je v tomto roce vyvíjet zvláštní snahy, e, tak abychom e, zrychlili poskytování prostředků v zemích, které byly nejtvrději zasaženy krizí. Musím říci, že Eh, jsme se daleko více angažovali v Pobaltí, v Maďarsku, v Rumunsku, abych eh, citoval jen pár zemí, které byly krizi obzvlášť zasaženy. Další novinkou či aktualitou je samozřejmě vstup v platnost Lisabonské smlouvy. Eh, existuje příloha Lisabonské smlouvy, je to protokol, který mění statut EIB, s tím, že v zásadě tady dochází k šesti změnám. První spočívá v tom, že budeme mít možnost brát na sebe více riziko. Tady se vychá, více rizika. Tady se vychází tedy z premisy, že e, to jasně vyplývá z naší úlohy. Dříve to fungovalo tak, že pokud jsme chtěli brát na sebe vyšší riziko než komerční banka, tak jsme museli vytvářet zvláštní rezervu. Teď už to nebude nutné, protože podle nových podmínek smlouvy e, brát na sebe riziko je považováno za e, součást běžného poslání EIB. Samozřejmě jsou proto stanoveny jasné přesné podmínky, nemůžeme na sebe brát nadměrné riziko, ale budeme mít tady nyní větší flexibilitu pro eh, financování projektů i s větší mírou rizika, zejména jde o, o eh, projekty v oblasti výzkumu a, roz, a rozvoje. Eh, druhá důležitá změna vyplývající z Lipanské smlouvy. Od nynějška technická pomoc, kterou jsme zatím rozvíjeli jen velmi omezeně a vždy v přímém propojení Eh, s konkrétní půjčkou. A nyní tedy technická pomoc se stává prostě běžnou složkou činnosti EIB podle eh, pokynů, které schválí guvernéři. Třetí změna je ta, že nyní eh, budeme moci, aniž by bylo nutné přijímat nějakou smlouvu, budeme moci zakládat pobočky, pokud to, to bude mít jednomyslný souhlas guvernéru. Za čtvrté, tam, kde se to ukáže nutné, eh, budeme eh, moci mít přímou účast v podnicích. Zatím jsme mohli postupovat jen nepřímo, například prostřednictvím infrastrukturních fondů. Eh, nyní už se otvírá tato možnost získávat účasti v podnicích. Já chci rovnou říci, že vůbec nemáme v úmyslu rozvíjet nějak výrazně tuto oblast činnosti, ale je to možnost, která by se mohla v některých výjimečných případech ukázat být užitečnou v případech, kde Evropská unie bude považovat za účelné, aby EIP přímo získala účast v nějakém podniku. E, další změna potom e, se týká tzv. gearing ratio, to je tedy vztah mezi naším čistým měním a e, našimi celkovými, celkovým objemem půjček. V našem statutu v naš, nyní díky Lisabonské smlouvě Eh, budou, eh, bude zakotvena širší definice čistého mění, což nám dává opět eh, trošku větší prostor větší manevrovací prostor a dále Lisabonská smlouva posiluje roli ověřovacího výboru jednak tím, že se zvyšuje počet členů a jednak také je tam zakotvená ta povinnost řídit se těmi nejosvědčenějšími postupy v bankovnictví. Dále, v roce 2010, to je dotaz více do výboru vašeho parlamentu, eh, v roce 2010 se bude eh, provádět revize našich externích mandátů. Protože, jak víte, naše obvyklá, obvyklé pole působnosti je Evropská unie. Více jak 90 eh, našich, eh, naší činnosti probíhá v EU. Pokud chceme působit mimo EU, můžeme tak činit jedině na základě mandátu, eh, který vyplývá buď ze smlouvy, například dohody z Kotonu pro země AKT, nebo jde o rozhodnutí Rady Eh, kterým se určí maximální objem eh, půjček, které můžeme poskytnout v určitém regionu, na které typy projektu, z jakých podmínek a tak dále. Dnes jsme v situaci, kdy eh, evidentně chybí jasnost této věci, protože ty různé mandáty, které dostáváme, jsou konstruovány dosti odlišně. Můžeme v určitém regionu vyvíjet tento typ činnosti, v jiném nikoli, můžeme financovat tento typ projektů v tomto regionu a v jiném nikoli. V některých případech ten mandát je příbuzný mandátu pro eh, rozvojovou činnost, eh, jinde zase vůbec ne. Takže Prostě stručně řečeno se domníváme, že revize tohoto mandátu pro vnější činnost eh, bude, by mohla být příležitostí pro vyjasnění věci a parlament tady poprvé se hraje významnou roli, protože po rozhodnutí Evropského soudního dvora tyto mandáty pro vnější činnosti už nemůže přijímat samotná rada, ale musí to probíhat postupem spolurozhodování s parlamentem. A na závěr, pane předsedo, abych uzavřel A konečně pokud o transparentnost a boj proti eh, veškerým typům podvodu a korupci. Eh, my jsme přijali eh, politiku nulové tolerance, pokud je o podvody a korupci. Jakmile někdo z našich zaměstnanců má signál o tom, že u některé z našich operací by mohlo, by mohlo rozjet podvod nebo korupce, tak má povinnost to okamžitě oznámit a bohužel občas skutečně k tomu dochází k takovému poplašnému signálu. Také jsme e, e, přijali nová pravidla, abychom chránili ty tzv. whistleblowers, tedy ty, kdo upozorní na e, nějaké podvodné jednání, tak aby si všichni aby se všichni cítili v bezpečí, pokud hodlají na něco takové upozornit. Takže máme tu ochranu, je tady povinnost to hlásit a dále máme zaveden postup úzké spolupráce s OLAFem. A pokud je o offshore finanční centra, tomu se věnovala pozornost zejména na summitu G20. My už máme svoji politiku pro tato finanční centra offshore, kterou jsme ovšem zrevidovali, tak, abych, tak aby byla zcela v souhlase s doporučeními vzešlými z G20. To znamená, že nyní samozřejmě ten zákaz, který platil již dříve, zákaz financovat eh, operátory, kteří jsou napojeni na eh, jurisdikci, která eh, se odstala na černé listině, tak tento zákaz stále platí. Leda, že by samozřejmě šlo o investiční projekt, který fyzicky je umístěn v té dočené zemi, protože pokud ta konkrétní investice probíhá v té e, zemi, tak to sebou nenese žádný daňový únik nebo nějakou nelegální činnost. Takže tento zákaz jinak stále platí, ale my jsme e, zašli ještě o krok dále. A pokud e, ta země není na černém seznamu, ale na šedém seznamu OECD, tak před podpisem smlouvy eh, řekneme, aby eh, se ten subjekt přemístil do jurisdikce, která není na šedé listině. My jsme zatím jedinou mezinárodní finanční institucí, která přijala takovéto pravidlo. Doufáme, že další se k nám připojí a budeme vyvět tlak a nyní eh, od nynějška ve všech nových smlouvách budeme mít ustanovení, podle kterého pokud tedy ta země, ve které je registrován daný subjekt, by se odstla na všedné listině, protože může docházet ke změnám, tak eh, bude povinností tohoto subjektu se přeregistrovat do jiné země, anebo vrátit eh, prostředky, vrátit počku, kterou ten subjekt obdržel od nás. Takže tady myslím, že skutečně stojíme na špici boje proti nekalým praktikám center offshore. Pokud je o transparentnost, tak eh, ti z vás, kdo se ze zvědavosti podívali na naše webové stránky, jestli jste všimli, že eh, tam dnes vyplňujeme mnohem více informací než před pár lety. Na našich webových stránkách například naleznete, a jsme jediná instituce, která to činí, eh, náš plán činnosti je pro další tři léta, Máme tam tady přesně rozpis toho, kolik hodláme, eh, na kolik hodláme zafinancovat jednotlivé sektory. Máme tam také eh, politiku eh, půjček pro velké sektory, jako je energetika, doprava a tak dále. Takže tam si můžete potom ověřovat, zda jsme dostali svým deklarovaným cílům. Dále tam naleznete deklaraci o ekologických a sociálních normách, které hodláme mm, aplikovat. Dále tam naleznete seznam projektů, eh, které se eh, nyní ehm, přeskomávají, o kterých se rozhoduje, ještě předtím, než to jde do správní rady. A také tam naleznete, a některé neziskové organizace s tím skutečně pracují, eh, naleznete tam také zprávu našeho nezávislého oddělení pro hodnocení a posteriori, tedy ex post. Samozřejmě Eh, všechny projekty, které jsme v minulosti zafinancovali, nebyly úspěchem, ale ty výsledky jsou tady vesměs zveřejňovány na našich webových stránkách a je to podklad pro diskusy, která může situaci zlepšit do budoucna. Také si myslím, že jsme zcela v souhlase eh, s nařízením 1367, eh, pokud je o plnění Arhuské dohody, umluvy, to znamená, to je zase ekologie, Eh, bylo to také předmětem veřejné konzultace a to ve dvou kolech. Právě jsme dokončili druhé kolo a v blízké době zveřejníme tuto zrevidovanou politiku transparentnosti a přístupu k dokumentům. Takže tolik, pane předsedo, stručný přehled o činnosti EIP. Samozřejmě jsem připraven čelit dotazům sintesi per i contenuti molto importanti che ha fornito. Děkuji, pane předsedo, za tuto zprávu. A nyní náš zpravodaj, paní, naš, naše paní zpravodajka. Náš pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Pan Maštete, dovolte, abych vám nejdříve poděkoval za eh, velmi kvalitní a velmi podrobnou zprávu, kterou jste předložil našemu výboru. A také vám děkuji za to, že jste přišel k nám osobně. A za vaši prezentaci pro parlament a samozřejmě také pro daňové poplatníky v EU. Já bych eh, to, co chci říci, zhrnul do tří bodů. A samozřejmě těším se také na to, co kolegové k tomu budou chtít dodat. Jsem přesvědčen, že máme co dočinění se třemi různými záležitostmi. Když eh, tady se začteme do výroční zprávy EIB za rok 2008, vidíme tady, jakého bylo dosaženo pokroku za příslušný rok. jak eh, fungování banky v roce 2008 ovlivnila finanční krize a také je třeba si uvědomit, že návrhy z předchozího roku byly zapracovány do fungování banky v roce 2008. To jsou tedy ty tři body, které, myslím, naznačují, že EIB v roce 2008 fungovala úspěšně a že projekt Evropské centrální banky byl i v roce 2008 stejně úspěšný jako v letech předchozích jsem si jist, že stanovisko parlamentu nakonec tedy vyzní pozitivně. Já bych se nechtěl pouštět do detailů, tedy do čísel a statistik. O tom jsme si vyslechli dost v prezentaci. Myslím, že můžeme zcela pozitivně a jasně, jednoznačně uznat to, čeho všeho dokázala banka a jak fungovala v roce 2008. Možná, že příliš opakujeme e, zaužívaná hesla jako přiblížení Evropské unie občanům, zejména v dobách kdy přímo pocitují na vlastní kůži fungování Evropské unie. Mohou si tady uvědomit, že instituce skutečně mají pozitivní vliv na její každodenní život. A uříme také o pomalém fungování, po malých reakcích eh, evropských institucí, eh, třeba v této oblasti, eh, kdy nepříliš hrnou, nepříliš se hrnou do půjčování, ale za to výběr poplatků si dokážou pohlídat. Ukazuje se z průzkumu veřejného mínění, že na rozdíl od ostatních bank Evropská investiční banka eh, daleko lépe reagovala na společenské potřeby. Banka začala ve větší míře půjčovat prostředky a také zajistila si financování z externích zdrojů aby mohla sehrávat aktivnější roli v programu hospodářské obnovy Evropské unie. V neposlední řadě samozřejmě nedá se říct, že by některá instituce byla dokonalá a to platí tedy samozřejmě i pro Evropskou investiční banku. Ale já jsem přesvědčen, že ačkoliv bylo podniknuto mnoho významného k ztransparentnění fungování banky, nemůžeme spočinout na Vavřínech v plné, s pocitem plné spokojenosti. Místo předseda výboru formuloval doporučení v minulých obdobích a já myslím, že to bylo zcela oprávněné vzhledem k fungování EIB. A já bych chtěl zdůraznit jednu nebo dvě. V budoucím období bude nesmírně důležité, aby vzhledem k speciální eh, pozici, speciální pozici této banky Eh, aby docházelo ke zlepšení, které je relevantní. My musíme eh, také definovat, které informace jsou důvěrné a které jsou veřejné, tak aby, abychom dosíhli, docílili maximální míry transparentnosti. Kroky, které již byly podniknuty, se ubírají správným směrem, nicméně musíme se zabývat také stížnostmi na fungování banky. Ty musíme zpracovat a toto nám pak pomůže k dalšímu transparentňování fungování banky. Já bych tedy chtěl poděkovat za eh, předloženou zprávu a jsem si jist, že eh, dnešní zasedání nám mnohé vyjasní. Chci poděkovat také za spolupráci kolegům a doufám, že spolu s nimi eh, se nám podaří zefektivnit fungování Evropské investiční banky. Děkuji. Nyní bych prosil eh, zpravodaje účetního dvora. Děkuji, pane předsedo, dámy a panové poslanci. Také já bych vzhledem k tomu, že nemám mnoho času, se jen stručně zastavil u několika bodů. To, co už řekl pan zpravodaj, k tomu bych tedy eh, vyplývá jasně, že eh, účetní dvůr má omezený mandát, čili k tomu bych chtěl něco říci. A já každopádně tedy eh, vítám možnost, eh, abychom tedy auditorskou činnost eh, rozšířili jde o to, aby eh, se eh, dozorčí výbor eh, rozšířil ze tři členů na šesti. To umožňuje Lisabonská smlouva a byli bychom rádi, kdyby to skutečně nastalo. Dále k tomu, co řekl pan Majstat ve druhé části své prezentace. On zmínil nadcházející debatu o externím mandátu banky. E, možná, že poslanci si vzpomenou, že začátkem letošního roku e, náš dvůr e, s, vyslal, vyslal zprávu o různých opatřeních, která byla přijatá A e, například ve e, zprávě e, v roce 2006 se hovořilo o programu MEDA, z hlediska jeho legálnosti a tak dále. A hovořilo se také o kapitole 11 a o některých aspektech offshoreové politiky. Já tedy vítám to, co řekl pan Majstat, že bude chtít zrevidovat offshoreovou politiku. EIB. A konečně e, zítra to budete mít na programu, e, to bude absolutorium pro Evropské rozvojové fondy. Účetní dvůr indikoval, že současný investiční nástroj e, v současné době Ehm, možná není eh, zcela tak, jak bychom si ho představovali. Eh, možná, že by bylo vhodné se k tomu vrátit eh, v souvislosti s revizí finančního nařízení, které nastane v příštím roce. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám. Grazie a lei. Onorevole Berman. Děkuji. Paní Berman. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit francouzsky ze zdvořilosti k panu guvernérovi EIB, eh, který sám hovořil jako vždy dokonalou francouzštinu a především stručnou a jasnou francouzštinu. Já vám velmi děkuji za vaše úvodní vystoupení. Eh, rád bych eh, vám položil otázku jakožto člen výboru pro rozvoj a náhradník jste ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a také jako zpravodaj pro budoucí činnost EIB v oblasti rozvoje. E, jde o zprávu z vlastního podnětu, já jsem za ní velmi rád. Já si myslím, že EIB skutečně může sehrávat v významnou roli e, v oblasti rozvojové. Takže moje otázka. Hovořil jste o daňových rájích, vy jste nepoužil tento termín, ale o to se jednalo. A samozřejmě je chválihodné, že v poslední době jste zavedli politiku, eh, přísnou politiku, která se týká těch operátorů, a subjekt, operátorů, tedy, kteří jsou registrováni v, eh, v daňových rájích. Provedli jste opravdu reálné kroky ke zlepšení a to je chválihodné. Ale zajímalo by mne, protože jste hovořil o mm, operátorech, eh, kteří nejsou nutně registrováni v daňových rájích, ale také prostředky, které půjčujete na určité projekty. Nemělo by to být tak, že jakmile ten projekt je zrealizován, tak někde ty prostředky jak se jsou přesměrovány do daňových rájů. A měli bychom zajistit, aby ty prostředky setrvávaly eh, v té zemi, ve které je projekt realizován, protože jinak to pak nejsou občané této země, které mají pří, kteří mají přínos z tohoto projektu, ale jsou to především finančníci a vlastníci. A to není naším cílem. Jedním eh, z cílů, jasně definovaných cílů v Lisabonské smlouvě, je, že naše eh, politika musí být eh, v souladu s cíly v oblasti rozvoje. A mě by zajímalo, jaká opatření chcete učinit v této oblasti, tak abychom tady zabránili takovému to úniku prostředků směrem do daňových rájů. Jak víte, je to šest, šestinásobek eh, rozvojové pomoci, vlastně, který uniká z rozvojových zemí do daňových rájů. A tím skončím. Děkuji. Děkuji, dám slovo opět eh, panu předsedovi, ale ještě předtím pan Matakis. To, co jste říkal, to bylo naprosto přesné. To, co ta banka dělá, s tím musím naprosto souhlasit a my musíme také vědět, za co má neseme my odpovědnost. My se eh, mě, <clears throat> dělíme v podstatě o tuto příslušnost s výborem pro hospodářské záležitosti a je pravda, že Lisabonská slouva nám přeskává nové pravomoci. Chtěl bych pochválit roli EIB, kterou EIB sehrála ve finanční krizi. Vy jste byli vždycky velmi opatrní a proto se finanční krize vás až za stolik netýkala. To bychom měli jasně říci a jakožto Evropané můžeme být také na naší vlastní banku, na naši největší investiční banku pišní. Je to také největší investiční banka na světě. Pokud jde o hospodářský plán obnovy, který byl schválen tak podle tohoto plánu by celá řada projektů měla být rychle realizována. Já jsem se zabýval několika projekty, mluvil jsem s bankami, banky se zachovaly velmi korektně a také poskytly peníze velmi včas. To je pro nás důležité. Pro nás je důležité, aby během tomto, tohoto programu hospodářské obnovy bylo možné spoléhat na to, že tyto programy budou realizovány. Týká se to například projektů v oblasti obnovitelné energie. Banka, respektive banky, se často obrací také na Evropský investiční fond a já nemohu než chválit tyto postupy, protože vše je naprosto transparentní. Svědčí o tom také ta zpráva, kterou jste předložili, také o společenské odpovědnosti, corporate social responsibility. A je tedy jasné, že jste velmi transparentní taky ve vztahu k neziskovým a nevládním organizacím. Chtěl bych se zeptat, jak to bude s těmi dalšími aktivity, externími aktivitami od roku 2010. Sami jste říkali, že e, vaš, váš záběr aktivit bude širší. Zajímalo by mě, jak chcete zabránit tomu, aby náhodou nedošlo k překrývání činností s bankou pro obnovu a rozvoj, která má sídlo v Londýně. Nemělo by dojít tedy k tomu, že se tyto činnosti budou krýt. Paní baronka Ashton je vysokou představitelkou a mě by zajímalo, zda si myslíte, že toto může změnit vaše činnosti co vás tedy očekává v kontextu vašich externích aktivit? Co konkrétně je v evropském zájmu? Říká se, že banka je aktivní ve velkých projektech po celém světě, kde například není vůbec žádný podíl Evropanů. Podílíte se tam vy jako finanční instituce v Evropě? Je samozřejmě jistá konkurence mezi finančními institucemi v Evropě. To se může zatýkat například projektu, kde jde o přírodní zdroje a v důsledku někdy můžeme z toho profitovat, protože tyto přírodní zdroje možná půjdou právě také částečně do Evropy. Vaše aktivity v těchto oblastech jsou poměrně velké, jestli to chápu správně. Můžeme tedy z vaší strany slyšet jakousi definici evropského zájmu, kde vy jste ochotni vynaložit vaše prostředky? Děkuji. Colleghi, chiedo scusa, siccome alle 18.35 <clears throat> e noi dobbiamo concludere e io vorrei dare, perché mi sembra... Dámy a pánové, kolegyně, my musíme nejpozději v 18.35 skončit. Já si myslím, že bylo správné, abychom dali na závěr ještě slovo prezidentovi EIB. Ještě čtyři řečníci si hlásí o slovo. Jestliže budete mít eh, příspěvek maximálně na minutu, dávám slovo. Byl Europas investiční bank. Děkuji, pane předsedo. Zazněla zde slova chvály o EIB. Já osobně jsem s touto bankou měl čest spolupracovat, když jsem byl ještě ministr financí. Nicméně situace se od té doby změnila a je mi trochu líto, že zde nyní musíme mluvit o některých členských státech, které se dostaly do hodné situace. Jsou to například baltské státy. Já bych o těchto projektech eh, mluvil to jsou zejména například, eh, chtěl mluvit o těch projektech, jako jsou například projekty týkající se výstavby bydlení, projekty v oblasti energetiky a podobné projekty. Představitelé na nejvyšší úrovni říkají, že některé projekty, které žádají o financování, jsou příliš eh, byrokratické. My jsme již mluvili o tom, že je nutné velmi složitou regulaci pokud možno omezit. To je tedy věc, kterou musíme ještě udělat v budoucnu. Děkuji. Pan Ody, já se omezím na několik bodů. Zaprvé chci poděkovat panu guvernérovi Majstatovi a mohu vás poprosit velmi stručně, mohl byste se změnit slůvkem o variabilitě vašich výsledků. Jsem se zaznamenala v roce 2006 výsledek cirka 3 miliardy, eh, potom u swapových operací 800 eh, milionů a potom 6 eh, miliard v roce 2008, to je konsolidovaný eh, hospodářský výsledek, který souvisí především se ziskem 4 miliardy z kurzových operací. Takže je tady velká variabilita u hospodářského výsledku za jednotlivé roky my jsme o tom už trošku hovořili soukromně. Ehm, ze Savonské smlouvy vyplývá právní subjektivita pro Evropskou unii. A co si myslíte o tom, že by se Evropská unie, že se Evropská unie stává, nebo by se stala akcionářem EIB vedle členských zemí? Já jsem byl velmi rád, když jste řekl, že e, vlastně vy představujete e, komunitární nástroj, nikoli mezivládní. A poslední věc, tím už uzavřu ve své zprávě. E, v roce 2006 jsem, jsem vás žádal e, jsem vás žádal o e, úvahy v oblasti engineeringu pro financování investic. Já si myslím, že nutně potřebujeme nějaký investiční nástroj. Potřebujeme sekci investiční v rozpočtu protože eh, vy eh, tady si chcete zachovat eh, rating 3A, domníváte se, že by taková nějaká studie byla vhodná, protože já se domnívám, že EU nedostatečně investuje. Děkuji, paní Ayala Sanders. Děkuji. Jenom velmi stručně. Já chci samozřejmě poděkovat za informace, které nám byly poskytnuty a chci vám poblahopřát k tomu, jak jste si vedli v oblasti knihy, eh, pardon, eh, v době krize. Eh, nyní ten takzvaný kopretinový fond, to je to na obnovitelné zdroje a boj proti klimatickým změnám. Můžete nám k tomu říct něco více? Děkuji. Grazie, ultimo intervento, onorevole Vauga. Děkuji a poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný, abychom dospěli ke konci. Dnes odpoledne jsme dlouze debatovali o politiky, politice soudržnosti. A my všichni víme, že politika soudržnosti do budoucna je ohrožena a dokonce i e, tam, kde některé země a regiony, které dostávají pomoc, mohou změnit svůj status nejpozději po roce 2013. A máme tady mechanizmy jako Jeremy a Jessica a mě, já bych byl rád, kdyby mohl kolegové z EIB eh, nám říci, jakým způsobem se zabývají těmito mechanismy a jak vypadá jejich budoucnost. Děkuji. Eh, Zasnělo mnoho otázek a teď dám slovo panu guvernérovi Majstratovi. A samozřejmě, eh, pokud eh, byste chtěl odpovědět podrobně, třeba písemně, to bychom také přivítali. Děkuji, pane předsedo. Ano, já se skutečně budu řídit vaši radu, protože tady padlo mnoho zajímavých otázek, které by se zasloužily podrobnější odpověď. Já se tady pokusím vám telegraficky zareagovat a poskytnu potom ještě eh, důkladnější písemné odpovědi. Pokud je o výsledek, který zaznamenal váš zpravodaj pan Deutsch, to eh, bylo, když jsme ještě byli málo zasaženi eh, finanční krizi, hospodářskou krizi, to bylo kvůli velice obezřetné politice eh, investic, kterou jsme aplikovali. My jsme neinvestovali do některých typů produktů a to nás právě potom uchránilo dopadu finanční krize. Eh, velice stručně bych zareagoval na pana Odyho. Ta volatilita, kterou jste shledal, ta se týká našich eh, konsolidovaných účtů, když na to aplikujeme eh, účetní auditní normy IFRS. Tyto normy IFRS, jak nám říkají už několik let experti, jsou normy, které právě podporují volatilitu a určitě se hrály také svoji cyklickou roli ve finanční krizi. Ale kdybychom vzali statutární normy, podle evropských norem tedy, tak byste konstatovali relativní stabilitu. Eh, náš výsledek v roce 2008 eh, byl eh, zisk 1 miliarda 800 milionů, 600 milionů, ale to, bude milion 700, miliarda, pardon, 700 milionů. Nebudu se vyjadřovat k tomu, co řekl pan Luborč, ale víte, že pro většinu našich operací používáme zdroje, které Eh, schromažďujeme na finančních trzích eh, celého světa a pro malou část našich operací používáme eh, prostředky z evropského rozpočtu a tam je samozřejmě zcela normální, aby to podlehalo ehm, kontrole Evropského účetního dvora na základě tripartitní dohody. A již mnohokrát EUD e učinil připomínky, které byly zcela relevantní, které někdy také ehm, jak se um, dost, nás podpořili v našem, v našem názoru. My jsme například kritizovali mezery v monitoringu u některých projektů ve Středomoří a od roku 2005 jsme potom přijali také na základě připomínek účetního dvora eh, kroky ke zlepšení. Pan eh, Berman nastavil velice důležitou a delikátní otázku, která se týkala toho, jak zabránit tomu, aby eh, příjmy z nějakého projektu námi financovaného v určité zemi neunikaly do daňových rájů. To je otázka, kterou se nyní zabýváme, protože já nejsem eh, přesvědčen o tom, že politika, kterou jsme přijali, a mimochodem je zcela v, v souhlasu s doporučením G20, já nejsem přesvědčen, že je v tomto ohledu zcela efektivní, takže my budeme pokračovat v úvahách na toto téma. Pan Chacimarkakis položil podle mého klíčovou otázku, ke které bude třeba se vracet eh, v diskusi o našem novém mandátu pro vnější činnost, jak eh, definovat eh, všeobecný evropský zájem. Já chci jasně říci, že EIP je plně připravena posílit spolupráci s komisí, tak abychom zajistili lepší viditelnost evropského působení a také eh, jeho lepší efektivnost, protože v některých eh, případech když jak si zkombinujeme, když máme ten moment finanční páky a mm, využijeme také evropské prostředky, kdy dojde opravdu k optimalizaci našeho působení. My chceme tady posilovat spolupráci v některých oblastech s komisí pro některé nástroje. Já si myslím, že tady, eh, tady můžeme to rozšiřovat a je tedy třeba eh, posilovat tuto spolupráci, nutnou spolupráci mezi EIB a komisí a možná jednou z cest by bylo právě, aby se EU přímo stala akcionářem EIB anebo jedné z našich poboček, která by byla eh, více zaměřena právě na vnější činnosti. Dále investice která zaujala nejenom pana Odyho, ale také paní Ayalu Sanders. Mohu vám eh, poskytnout informace o tom fondu Kopretina, protože zítra eh, uzavřeme první closing, první uzávěrku tohoto fondu. Je to nový fond, eh, první, který můžeme označit za celoevropský. Jde o kapitál na velké infrastrukturní projekty v oblasti energetiky a dopravy. Šest zakladatelů tohoto fondu, kromě EIB, je to SRS eh, z Francie, italský podnik, eh, německý podnik, eh, španělské Liko a polské PKO. Samozřejmě je to otevřené pro další investory, ale zítra v 6 tady se to spustí zítra v šesti, tak to se to spustí. A e, budeme mít do konce roku nějakých 750 milionů R můžeme tedy zahájit e, některé e, projekty a pokud tam nemůžeme poskytnout půjčky, tak někde můžeme poskytnout ekvitu, to je kapitál. Abych zareagoval na pana Vogana, poskytnu vám informace velmi stručně. K Jessice a k Jeremy eh, podrobnější informace. Jsou to nové nástroje spolupráce s komisí Jeremy, eh, tady to je založeno na myšlence transformovat strukturální fondy do obnovitelných finančních zdrojů na podporu malých a středních podniků. A já vám také eh, poskytnu počet dohod, které byly uzavřeny v rámci Jeremy. A Jessica, to je podobná myšlenka, ale zde jde o transformaci strukturálních fondů eh, v zapojení do eh, fondu rozvoje měst. Je to něco novějšího, teprve to začíná, ale několik málo prvních smluv už také máme a projekty se chystají. Já vám všechny podrobnosti zašlu písemně o tom, jak na tom konkrétně aktuálně jsme. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Váš příspěvek byl skutečně pro nás mimořádně užitečný, tak já vám za něho chci poděkovat a skutečně těšíme se na písemné podrobnosti, abychom se dozvěděli víc. Ale jelikož času opravdu nespívá, myslím, že určitě bychom uvítali něco podrobnějšího. Tak a teď se chystá venku koktejl, tak všichni jsou zváni.